Hello everyone. Dobré ráno. Srdečně vás všechny vítám. Možná, že bychom měli začít, protože máme omezenou dobu a veliký zájem o naše slyšení. Volte, abych nejprve vás všechny přivítala na dnešní společné slyšení o glyfosátech a Monsanto Papers. Dovolte, abych nejprve přivítala sedm expertů, kteří jsou dnes zde s námi na tomto významném důležitém slyšení. Zároveň chci přivítat kolegy z výboru pro zemědělství, kolegy z výboru pro ochranu životního prostředí a veřejnost, která se zajímá o toto téma. Jak všichni víme, eh, fitosanitární produkt glyfosát je eh, subjektem žhavých debat mezi vědci, eh, zúčastněnými stranami i veřejností. Eh, současné eh, schválení glyfosátu vyprší v prosinci roku 2017 a komise navrhla, aby se to prodloužilo na 10 dalších let. Protože EFA řekla, že glyfosát je bezpečný, zatímco Mezinárodní agentura pro výzkumu rakoviny klasifikovala glyfosát jako pravděpodobně karcinogenní pro eh, lidi. Eh, v prvním panelu se budeme věnovat vědě za hodnocení glyfozátu, panel 2 transparentnost a využívání vědeckých studií a rizikové hodnocení eh, glyfosátu a eh, panel 3 eh, se bude zaobírat možným ovlivněním Montesana eh, zveřejňovaných vědeckých studií. Eh, budeme také diskutovat o možných rizicích v Evropské unii. Jak jistě víte, Monsanto byl pozván na toto slyšení, ale s politováním bohužel odmítl toto pozvání. Co se týče formátu tohoto slyšení, dovolte, abych vás informovala o následujícím. Každý expert bude mít 15 minut na prezentaci. V každém panelu eh, po prezentacích budou následovat otázky a odpovědi a členové, kteří se chopí slova, budou mít maximálně jednu minutu na to, aby mohli položit otázku jednomu specifickému expertu z panelu. Prosím pěkně, ujistěte se, od jakého experta očekáváte odpověď, na koho směřujete uh, svou otázku a potom bude mít tento expert maximálně dvě minuty na odpověď. Uh, také bych ráda zdůraznila, že máme dnes velmi ctižádostivý program pro dnešní slyšení a že je velice důležité, aby každý dodržoval časové, eh, délku časového příspěvku, časovou délku příspěvku. Těším se na naši diskusi a teď bych ráda předala slovo panu Dekas Silvestrovi, místo předsedovi výboru pro zemědělství a venkovský rozvoj eh, pro jeho úvodní slova. Děkuji vám mnohokrát. Vážená paní, před, vážená paní předsedkyně, Já eh, jsem velmi rád, eh, že jste zorganizovali tuto debatu pro náš výbor Agri je cílem tohoto slyšení vyjasnit režim Evropské unie pro fitosanitární produkty. Tento režim vychází ze tří pilířů. Autorizace, trvale udržitelné užití a maximální úroveň reziduí. Ten první pilíř zajišťuje, aby se na evropský trh dostávaly pouze produkty, pouze látky, které jsou v souladu se všemi kritérii pro bezpečné použití. Druhý pilíř zajišťuje co nejudržitelnější a nejzacílenější použití. A třetí kritérium stanoví maximální limity a eventuální rezidua, které jsou přítomny v koncovém produktu. Dnes budeme diskutovat, vážení kolegové, o prvním pilíři autorizace, která vyžaduje také systém hodnocení rizik. Tento systém poskytuje systematickou metodologii pro určení efektivních, proporcionálních a zacílených opatření pro ochranu zdraví. V případě fitofarmat se to týká jak zdraví zemědělců, a dalších uživatelů, tak i zdraví občanů a spotřebitelů. Zároveň je nutno zajistit, aby evropští zemědělci mohli mít vždy k dispozici co nejlepší prostředky, aby mohli poskytovat dostatek kvalitního, kvalitních a zdravých a bezpečných potravin všem občanům. Pro výbor Agri, který je tady v hojném počtu, za což děkuji, je cílem dnešního slyšení diskutovat otevřeně o uplatňování pravidel a specifických postupů, které v současné době platí a co je možno vyvodit, jaké závěry je možno vyvodit v případě glyfosátu. Následující otázky jsou klíčového významu pro všechny evropské zemědělce. Za prvé, jaká opatření a jaké politiky byly přijaty, aby se zajistila maximální transparentnost a vědecká kontrola fungování evropských agentur a hodnocení rizik. Jaké mechanismy jsou k dispozici občanům, nevládním organizacím a profesním združením a nezávislým vědeckým ústavům, aby se monitorovalo řízení rizik na celoevropské úrovni a zajistila se přitom nestrannost a transparentnost. Takže toto slyšení si musí stanovit za cíl hlubokou analýzu otázek, které jsou ve hře. Především se musí podívat na různé přístupy agentur Unie, porovnání třeba s americkými agenturami a musí poskytnout parlamentu a jeho poslancům všechny potřebné informace k tomu, abychom se mohli vědomně zamýšlet a vést tedy vědomou reflexi nad tématy, které jsou politicky, vědecky i sociálně velmi důležité. A teď velmi stručně, pokud souhlasí paní předsedkyně Valean, tak zahájíme první panel, který nese název Věda na jejímž pozadí probíhá hodnocení glyfosátu. Zde vám představím tři experty. Nejdříve je to tedy profesor Christopher Portier, který je z univerzity v Manchesteru. Je to také autor více než dvoustovek publikací za těch 36 let, kdy se věnuje výzkumu. V květnu napsal otevřený dopis Junkerovi o této otázce. Obě dvě agentury EFSA i ECHA, které jsou zde zastoupeny, na tento dopis reagovaly. Za druhé dám slovo Kate Guyon, Guyton z Mezinárodní eh, agentury pro výzkum rakoviny Světové zdravotnické organizace, která už před 16 lety se zúčastnila workshopu tady v Evropském parlamentu na téma glyfosát. Pracuje jako senior toxicologist v Lyonu a poté, co se, co tedy završila své vědecké vzdělání v USA, bude hovořit o karcinogenních účincích glyfosátu. Třetí expert, který dostane slovo na 15 minut, je profesor Jose Tarasona, který je zodpovědný za jednotku pesticidů agentury EFSA. Profesor Tarasona pracoval předtím v agentuře ECHA v Helsinkách jako předseda výboru pro hodnocení rizik. Takže znáte ten program, je to něco jako ping-pong. Já tady mám seznam kolegů, kteří už eh, projevili zájem, každý z nich dostane pak jednu minutu a v té své otázce, v té minutě budou muset říci, kterému expertovi tuto otázku adresují a potom tedy budou mít naši odborníci dvě minuty na odpověď. A teď tedy zahájíme vystoupení našich odborníků. Nejdříve profesor Christopher Portě. Máte slovo na 15 minut. Aha, thank you. Now can you hear me? Děkuji. Velice vám děkuji za to, že jste mě sem pozvali. Je to pro mě velká čest zde s vámi dnes být. Já se zabývám různými věcmi, ale mimo jiné jsem také konzultant řady právnických společností v USA, které řeší spory týkající se glyfozátu, ale není jsem zde jako soukromý občan, abych zde vyjádřil své názory před výbor. Jsou zde vlastně takové tři základní věci, o kterých budu na své prezentaci hovořit a vrátím se k ním na konci prezentace. Nemám nyní čas to projít do detailu. Evaluace vědeckých dokladů u každé látky znamená tři, tři typy dát. Epidemiologické studie, klinické studie, mechanistické studie. Máme 15 minut času, takže není čas to všechna data detailně pokryt takže se zaměřím na zkoušky na zvířatech. Typické biologické zkoušky zjišťující rakovinu zapojují eh, krysy a myši, kdy jsou exponovány během svého života chemikály, pak jsou zabity a analyzovány jejich tkáně. Existují pokyny, jak mají tyto studie probíhat. Většinou jsou tam čtyři skupiny, přičem jedna skupina není exponována, je to kontrolní skupina a tři další skupiny testovaných zvířat, kdy každá ta skupina eh, přijímá různou eh, koncentraci dané látky. A studie jsou koncipovány tak, že je přísně kontrolované prostředí těch zvířat, takže změny a tvorbu nádorů může vysvětlit jenom přítomnost té testované látky. Existuje 21 studií k dispozici, které v době používání glyfozátu vznikly. Většina těch revizí došla k závěru, že devět těchto studií má svá omezení, takže není možné zde zvážit, takže zde máme k té evaluaci 12 studií. Sedm studií se týká krys a pět myší. Byly vykonány v různých dobách během eh, mnoha let, různé kmeny zvířat, různá délka expozice zvířat látce a to vše může ovlivnit výsledky, takže to je třeba také eh, pečlivě zvážit při jakékoliv evaluaci. Během doby vznikla celá řada různých recenzovaných dokumentů o glyfozátu. Já se budu věnovat které nádory se řešily ve kterých studiích. Těch šest evaluací bude to, na co se zaměřím ve své prezentaci. EFSA a e ECHA revize jsem združil dohromady, protože se zdá, že eh, dospěli úplně ke stejným nádorům. Začneme tedy prvními. BFR 2013 vydala novou zprávu o glyfozátu. Diskutovali dva e, typy Eh, nálezů u myší. Eh, u e M je označení pro samce a F je označení pro samice. Nediskutovali žádné nádory z dřívějších studií, ale prostě odkazovali na ty dosavadní studie. Já nyní projdu ty jednotlivé studie postupně a seznámím vás s tím, co jsem z nich zjistil. Nahoře, kde vidíte třeba tu dvojku, tak vidíte, kolik už bylo v průběhu doby e, objeveno těch nádorů. Takže začátkem roce 2015 e, Graham a kolegové e, publikovali výsledky. Kromě maligních lymfomů v zprávě RAR také zde byly plicní nádory, jaterní nádory a další typ nádoru byly zde také typy nádory, které nebyly v předchozích zprávách a ty jsou značeny, takže e, některé jsou zde označeny jako X, které už byly dříve a ty červené jsou e, nově objevené. V roce 2015 JARK e, e, revidoval některá data týkající se glyfozátu, ale byly tam určitá omezení disponibility studií měli tři typy eh, nádorů u myší, které objevily, eh, které se nediskutovaly dříve, takže nyní už v tom celkovém součtu máme sedm typů nádorů. V roce 2015 a v roce 2017 ECHA a EFSA vydali své závěrečné zprávy z evaluace literatury o glyfozáty a nediskutovali výsledky studie z roku 2009, ale všechny ostatní výsledky a nalezli v roce, ze studie do roku 1997 další dva typy nádorů, které nebyly dříve diskutovány. Takže teď máme celkový ten součet nádorů 9. EPA 2016 vydala svoji zprávu o glyfozátu. Nediskutovali tři z těch eh, předchozích eh, nálezů, ale nalezli no jeden další nádor, který nebyl diskutován eh, dříve, objevili to ve své studii z roku 2009, takže teď už máme těch nádorů 10. Za poslední dva roky jsem tedy systematicky procházel tato data, abych nalezl statisticky signifikantní nálezy, které možná tady v té evaluaci nebyly. A objevil jsem tři další typy nádorů, které se v těch předchozích evaluacích neobjevily, takže teď už jich máme celkově 13 těch nálezů nádoru. Z těch 13 nálezů, které by bývaly měly diskutovat FAF, u nich bylo diskutováno těch eh, typů jenom 8. Potom zde máme analýzy KRIS. Zde je více studií a více eh, různých eh, typů a vyskytů nádorů v důsledku expozice glyfozátu. Sedm nádorů nebylo diskutováno v žádné z těch evolucí a FSA a FH diskutovaly jenom 9 z celkových 21. Eh, slajdy týkající se studií na krysách jsou v příloze. Na závěr chci říct, že celkem je 34 eh, nádorů v 12 studiích, které by se měly identifikovat a diskutovat. Deset z těchto signifikantních nálezů nebylo diskutováno v žádné z těch stávajících rezích. EFSA a EKA z nich diskutovala přesně polovinu EPA si také nevedla lépe, diskutovala jenom 18.36. Tak teď si asi položíte otázky, proč je toto tak důležité. Signifikantně, eh, statisticky signifikantní nálezy jsou o, o, o to, které eh, nádory se vyskytují častěji v důsledku vyšší expozice glyfozátu. A je tu otázka, tedy musíte prostě najít ty nádory, které jsou signifikantní, abyste mohli vyloučit eh, náhodu. Já jsem napsal dopis eh, panu Junkerovi a EFSA a říkali, že eh, neprovedli hloubkou analýzu těch původních zpráv a nehledali přímo ty nádory a myslím, že neanalyzovali také ta primární data. A přitom tedy předpokládali, že ta data, která poskytla e, ta laboratoř z oblasti hospodářské sféry, poskytuje správná data. Ale pokud to není pravda, tak eh, mohou ta data být eh, zkreslená tak, aby se nenašly určité výskyty národů. Nemám teď čas na to, abych prodiskytoval všechny ty typy nádorů za 15 Eh, minut, takže se zaměřím na hematopoetické systémové nádory non-Hodgkinův lymfom spadá právě do této eh, kategorie. A s tím také pracoval IARC. A potom zde máme další nádory, které jsou podobné eh, lidským nádorům a byly nalezeny u myší. Takže 85 Eh, nádorů z NHL jsou bébuněčná lymfom, lymfomata. A když se eh, budete zabývat literaturou nejenom o glyfozátu, tak zjistíte, že eh, bébuněčná lymfomata se používá jako, u myší se používá jako modely pro analýzu těchto typů nádorů u lidí a potenciální výskyt. Takže nejprve byste tedy testovali nějakou látku na myších, když chcete tento typ lymfomu analyzovat. Eh, B buněčná lymfomata jsou malingní nádory a je zde silný, silná biologická vazba. EFSAI EKA dospěli k závěru, že Eh, Glyfozan nespůsobil malinkní lymfomata u myší a uvedl několik důvodů. Dospěli k závěru, že tyto nádory spadají do historického eh, výskytu a měly by být vyloučeny. Eh, nejlepší typ kontroly je tzv. souběžná kontrola, ještě o tom pohovořím. Ale zatímco pokyny OECD o tom, jak analyzovat a provádět tyto Eh, studie chtějí rigoróznější analýzu těch historických kontrol, tak umožňují určité neformální evaluace. Ale eh, varují před využitím určitého rozmezí historických kontrolních evaluací, protože to může být velice zavádějící a pozitivní nález může být klasifikován jako negativně, proto navrhují jiný typ postupu a výsledky těchto experimentů ukazují, že ten nárůst maligních eh, eh, lymfomů jsou eh, vyšší a mimo to spektrum té historické zátěže. Vidíme, že ty párové testy nejsou statisticky signifikantní, ale to je prostě dané metodologií většina agentů ale využije e, možnost náhody, pokud prostě dospějí k pozitivnímu výsledku. Další důvod, který uvádějí při vyloučení těchto nálezů, je potenciální obecná toxicita v té e, nejvíce exponované skupiny ve, stup, ve studii z roku 1997. Toxicita znamená, že zvířata Eh, zemřou dříve nebo eh, prostě mají nižší hmotnost, protože jim to eh, kontaminované jídlo tolik nechutná. Další důvod pro vyloučení výsledků je ten, že ty výsledky byly pozitivní jenom u samců a nikoli u samic. Ale některé karcinogeny jsou pozitivní jenom u jednoho pohlaví, například A4 aminobifenyl. A e, pak uvedli, že ty výsledky nejsou konzistentní ve, v těch e, předchozích studiích. Máme zde takovou tabulku e, a je třeba si všimnout, že některé studie trvaly 18 měsíců, jiné 24. Proč je to důležité? No, u je to jako u lidí. Čím eh, více stárnou, tak eh, i výskyt nádoru může být čím dál tím více eh, dílem náhody a je zde rozdíl mezi myšmi, které jsou exponovány 18 měsíců, to je něco jako lidé, kterým je 65 let a 24 měsíců, to je jako lidé, kterým je 75 let. Ty se prostě výrazně liší ty 24-měsíčné eh, studie jsou ty novější a ty studie obecně jsou z rozmezí 26 let a tam se eh, eh, mění v čase celá řada parametrů týkající se těch testovaných zvířat. Takže když zde máme stejný typ krmení, stejný typ prostředí, stejnou genetiku eh, v těch předchozích skupinách, pak je možné to hodnotit. Ty 18-měsíční studie mají vysoce statisticky signifikantní výsledky. A vidíme zde soulad mezi výsledky studiemi, když eh, data prostě schrneme eh, do komplikovaného lineárního modelu. Ty Studie 24 měsíců jsou e, jiné, ale jedna z nich vypadá také dosti statisticky signifikantní. Takže na závěr, abych to shrnul. Doufám, že jsem vám eh, dostatečně doložil ty tři věci, které jsem chtěl zde vyjádřit. Stávající proces revizí je vědecky pochybný. Potřebujeme nezávislý, eh, vysoce kvalitní panel odborníků, které budou eh, dělat analýzy v vědecké oblasti potřebujeme nezávislou analýzu těch primárních dat a musíme zpřístupnit data analýz a zlepšit transparentnost a zvýšit jim důvěru. Nejsou to všechny výsledky, eh, které jsem zjistil, ale jejich základní přehled. Potom zde máme i další téma, ta například eh, reproduktivní toxicitu i další otázky, ale nemohu na ně poskytnout odpovědi, protože nemám k dispozici příslušná data a nemohu eh, provést jejich analýzy. A co těch více než 450 dalších test, pesticidů, které jsou revidovány? Dva a půl roku po eh, revizní zprávě IARC je jedna věc jasná. Kdyby IARC nedělal tuto studii, tak bych zde dnes před vámi nevystupoval a neříkal vám, že vlastně ty revizní zprávy, které jsem analyzoval, pominuly polovinu těch nádorů. A neřekl bych zde, že se, mám velkou obavu, že ten celý postup je opravdu vědecky pochybný. Děkuji vám za pozornost. Molto bene, grazie, eh, Děkuji, pane profesore Portě. Doufáme, nebo děkujeme také za to, že jste dodržel čas. A teď má slovo paní profesorka Kate Guiton z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny. I vy máte 15 minut. Good morning, everyone. Can you hear... Krásné dobré ráno, slyšíte mě všichni. Děkuji vám mnohokrát za pozvání, za to, že mohu být mezi vámi. Jsem Kate Guyton, eh, jsem toxikoložkou programu v Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny. Eh, jsme vědeckou organizací, eh, jsme oficiální agenturou pro Světovou zdravotní organizaci. A začala bych tím, že tady prohlašuji, že nemám žádný finanční zájem, který by se týkal tématu mé prezentace. Pravděpodobně to není žádná novinka pro všechny v místnosti, ale eh, pravděpodobně jsou glyfosáty nebezpečné, protože a jsou karcinogenní pro osoby. Eh, všechny údaje ve zveřejněné dobeně pro nebezpečné vědecké studie jsou důležité a ty Jark dělá. Zároveň jsme také zohlednili v našich studiích názory světově vedoucích expertů eh, v této doméně. A teď, jestli vypracovává Jark jakákoliv politická doporučení, nečiní, protože my sledujeme nejrůznější akce v této oblasti a vyhodnocujeme je odborně. Možná se můžete zeptat, jakým způsobem tyto IRC jsou vedeny. E, ukazuje nahoře e, to množství, jak prostě můžete zpracovat tolik těch knih, které se nazývají jark monograf tak jak to ukazují tyto publikace. Když se podíváme na tuto otázku, tak všechny otázky jsou e, zakotveny tady v této preambuli. Můžete se k ní také dostat, je přístupná a je tady obsaženo všechno od hlavních směrů eh, pro výběr účastníků studie, konflikty zájmu, prohlášení o konfliktu zájmu a zapojení všech zúčastněných stran. Máme tady také různá kritéria eh, pro studie na lidech a na zvířatech a také mechanistickou evidenci. Rozhodující proces potom se eh, zahrne všechny tyto vyhodnocení. A teď kdo jakým způsobem analyzuje tuto evoluci? První otázkou je, kdo ji provádí a Toto činí pracovní skupina nezávislých vědců bez konfliktu zájmu, musí předkládat prohlášení o konfliktu zájmu a jsou vybráni proto, aby udělali přehled všech studií a vyvinuli a zpracovali doporučení. Máme tady IRC sekretaria, který koordinuje všechny aspekty hodnocení a jsem si jistá, Eh, že eh, toto provádí s velkou pečlivostí na základě toho, co jsem vám ukázala. Eh, máme transparentní proces, protože máme návštěvníky, kteří se účastní eh, našich prací. Potom zveme specialisty, specialisty věci, kteří disponují relevantní znalostí, ale eh, mají také zájem na těchto studiích. A potom zástupce vlády a agentur pro zdraví, a potom máme pozorovatele, což jsou většinou věci z průmyslu, eh, kteří musí zveřejňovat a zpřístupňovat, eh, za koho sledují. A tady jsme měli tedy pozorovatel od Monsanto, od evropských agentur a také eh, profesory z vysokých škol, protože akademici měli velký zájem na tom, jak naše agentura dospívá k eh, výsledkům doporučení. Ale tito pozorovatelé nemohou přispívat k evaluaci. Eh, mohou dostat příležitost pohovořit, ale nikoliv se zapojovat do práce pracovní skupině. Mohou pozorovat, ale rozhodně nemohou jakýmkoliv způsobem zasahovat do tohoto procesu a je jich pouze určitý limitovaný počet. Vědecký proces je formální, říkáme tomu strukturální expertní úsudky. Máme tady sledování individuální, kdy se používají definice, které tady vidíte. Potom tady máme druhý eh, krok, eh, který probíhá velice formálně. Eh, dolní tabulka vám ukazuje, že počet, klasi- počet klasifikovaných skupin k té První bych řekla, tady jsme dělali přes tisíc vyhodnocení jednotlivců, většina z nich pod skupiny 3, to znamená neklasifikovatelné pro eh, karcinogenitu na lidech. Možná se divíte, jak se potom dostáváme k těchto vyšším kategoriím, jako je skupina 2. Eh, protože velká většina v této skupině vykazovala pravděpodobnou karcinogenost humání eh, protože způsobují eh, toxicita, způsobuje újmy lidskému zdraví. A to je ta nejvyšší kategorie. Ale pro jiné oblasti, jako je glyfosát, evidence eh, rakoviny karcinogeny na zvířatech i lidech je limitovaná. Je to založeno na mnohých studiích a tyto ponisy, pozitivní signály nemohou být vysvětleny nějakými vnějšími aspekty. Je to my nemůžeme zcela jasně eh, tady um, přiřadit uh, složky, které mohou způsobit karcinogetu. Máme také omezenou omezené doklady či omezenou evidenci. Ale je také možné podívat se na skupinu A. Máte-li dostatečný počet studií prováděných na zvířatech? Je to tedy i naprosto transparentní proces, jakým docházíme k klasifikaci. A když dospějete k limitované evidenci eh, humání, musíte se vrátit buď ke skupině A nebo ke skupině B. Eh, co se týče monografu glyfosátu, to je typický proces. Jak už jsem se zmínila, máme tady otevřený proces eh, se zveřejňu, s metodami zveřejňování. Nejprve oznámíme na, o rok dopředu naše schůzy, čili oznámíme schůzy, máme jasná data, máme jmenované experty a jmenované experty Monsanto navrhli experty, navrhli také eh, pozorovatele na schůzích a my jsme vyšli vstříc všem těmto požadavkem. Co se týče humání karcinogenity a jejího výzkumu, my jsme také na našich webových stránkách oznámili, kdo jsou účastníci, kde pracují a zda jsou pozorovatele a kdo pracuje ve jménu koho, kdo tam zastupuje koho, čili všichni lidé, kteří přicházeli na schůzi, včetně Monsanty a všechny ostatní měli přístup k mm, návrhu dokumentů. Tento návrh byl naprosto prodiskutován v pracovní skupině a zároveň tedy tyto formulované návrhy jsou přístupné všem. Po schůzi potom zveřejňujeme vědecký souhrn, vědecký závěr a protože do té doby tady je embargo tiskové, ale musím říct, že toto bylo v případě glufosátu porušeno, ale to nevadí. Po zveřejnění se eh, to dá, se obracíme na jiné agentury, abychom jim dáme referenční, takové referenční seznamy, podle kterých se mohou orientovat. Eh, my eh, jsme měli mnoho žádostí o zveřejnění této studie monografu glyfozátu. A může si to teď každý volně, je to přístupné na internetu. Eh, ráda bych tady udělala, učinila takový závěr. Máme, co všechno ten vědecký proces znamenal. My jsme spolupracovali s vládami, snažili jsme se získat co možná nejvíc informací z veřejné domény, protože naše studie se musí vždycky eh, orientovat na oblast veřejnosti také. V roce 2006 to bylo obsaženo v preambuli, která byla formulována a v roce 2003 s naším bývalým ředitelem eh, byly definovány programy, Eh, náš ředitel řekl, průmysl se snaží nám dávat tajné eh, studie a chce, abychom je také uchovali v tajnosti, ale my to nemůžeme eh, dělat, protože máme jiný mandát. To je tedy naše politika. My jsme provozovali study, studie karcinogenity, nalezli jsme celou řadu studií uh, humánní oblasti, uh, našli jsme uh, skutečné, skutečnou expozici evidovanou a uh, Eh, viděli jsme, že se objevuje rakovina eh, v, například u farmářů a jiných eh, zaměstnanců. Máme tady velice obtížnou situaci, kdy lidé byli vystaveni a zraněni a skutečně došlo k újmě a k poškození jejich zdraví. Čili stručně, ta eh, studie eh, karcinogenity mají určitý omezený důkaz. Většina z případů eh, se soustředily na různé oblasti světa. Ve dvou státech, ve Spojených státech probíhá teď taková studie. Byly tady pracovní skupiny, které se zapojovaly do této práce a to ukázalo také, že je třeba, abychom a že je ale možné, že nelze vyloučit eh, dvojí názor v těchto studiích. Jak už se o tom zmínil pan profesor, já jsem se soust... nedíváme se pouze na několik studií, my hledíme na vysoce statistickou signifikantnost, na průkaznost a díváme se také na možné pozitivní signály. Eh, nehledáme pouze jedno, ne, jednu, neza, jeden nezávis, jednu nezávislou průkaznost. Jak už jsem se zmínila, eh, máme počet studií eh, ukázalo na poškozování DNA. Eh, studie eh, v různých oblastech společností, společenství. Eh, kdybychom měli více studií, to by bylo velice signifikantní pro naši pracovní skupinu. Měli jsme také další pozitivní studie kde se zjistilo, že glufosát je negativní, pro, je negativní pro bakterie, že tady dochází ke genotoxicity a to může způsobovat potíže, protože to je jeden, jeden z klíčových problémů. Závěrem, čili glyfosátové hodnocení. Eh, byla tady určitá omezená eh, průkaznost v poškození eh, lidí, dostatečná průkaznost pro rakovinu zvířat a také jasná, silná průkaznost genotoxicity Eh, úplně zcela na závěr bych ráda řekla, že jsme eh, se setkávali s otázkami, jaká doporučení a proč z doporučení k hodnocení. Eh, jak dávat prioritu pesticidům, a které se zkoumají pro eventuální poškození či nebezpečí onemocněním rakovinou. My se chceme podívat na tu záležitost tak, že máme celou řadu pesticidů, které se používají eh, pro párové testy a Vidíte tady ten obrázek, který jsem teď právě ukázala. Vidíte, že velikost vám ukazuje množství studií a ukazuje to, že se studuje eh, karcinogeneta na lidech a jak se e, podobá u nejrůznějších e, produktů. Nedávno jsme dělali e, hodnocení, které si pravděpodobně můžete, které si budete moci přečíst na nejrůznějších látkách nedávno a to byl velice mm, užitečný proces e, pro to, abychom zamezili nějaké předpojatosti v studiích. Toto je můj úplně poslední e, obrázek. To je klasifikace naší agentury pesticidů. E, většina z nich se týká skupiny 3 a to vykazují i jiné agentury, které to hodnocují, ale snažila jsem se vám ukázat, jak e, užitečné jsou nedávné studie, e, které by vedly k hodnocení potom skupin 2A, 2B. Dovolte, abych vám velice poděkovala za vaši pozornost a jsem samozřejmě připravena odpovědět na všechny vaše otázky. Bene. Grazie. Děkuji paní profesorce Gajten. A teď eh, poslední z našich expertů v prvním eh, panelu, profesor Jose Tarasona, vedoucí oddělení pro pesticidy úřadu EFSA. Prosím, i vy máte 15 minut. Děkuji. Vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, jsem opravdu rád, že zde mohu prezentovat eh, ten vědecký proces, kterým se řídí hodnocení glyfosátu. Je to regulatorní proces, je součástí nařízení 1107-2009, které bylo schváleno tímto parlamentem v říjnu 2009. Má dva úkoly. Zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a za druhé poskytnout zemědělcům prostředky k tomu, aby mohli chránit plodiny. Regulační proces také vyjasňuje role jednotlivých aktérů. Začíná u podniků, které chtějí prodávat pesticidy v EU. Říkáme jim výrobci nebo žadatele. Pak máme členský stát, který provede to první hodnocení a společně s EFSO provede peer review, včetně konzultace s členskými státy, případně zapojí také žadatele a vede také veřejnou konzultaci, aby se do toho zapojila veřejnost i ostatní zainteresované strany. Podívejme se na ten proces. Začíná tedy v legislativním rámci. Abychom zajistili vysokou úroveň ochrany, všechny společnosti musí předložit žádost o schválení aktivní látky v pesticidech. A bezpečnost eh, životního prostředí a také občanů je zaručeno tím, že se tento proces opakuje. To znamená, že vždycky za 10 nebo za 15 let se musí celý proces opakovat. V případě glyfosátu se nejedná pouze o Monsanto jako o žadatele, jedná se o 24 různých eh, podniků, které požádali o tržní povolení v případě glyfosátu. Je třeba předložit žádost spolu tedy s ostatními materiály. Je to opravdu rozsáhlý materiál, stovky tisíc stran, podává se elektronickou cestou, ovšem firmy si nemohou vybrat, jsou tam velmi přísné požadavky na data, na údaje, které musí být dostatečné k tomu, aby se posoudilo riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. A to platí pro všechny pesticidy. A vidíte, že mnoho pesticidů bylo klasifikováno jako karcinogenní, jako škodlivé pro lidi, pro životní prostředí. Jedná se o informace, které nejsou porovnatelné s žádnými jinými chemikáliemi eh, v EU. Prostě pokrývá to úplně všechno, nejen karcinogenní účinky. Tento materiál obsahuje dva typy studií. Nejdřív je tedy povinné studie, které musí být tedy placeny firmami, ty jsou prostě povinné, eh, podniky se musí řídit eh, předem stanovenou metodikou a musí být dodržena také správná laboratorní praxe. A také proběhne kontrola, tedy z otevř- kontrola vědeckým orgánem, ale nejde pouze o ty studie. Žadatel musí doložit také příklad alespoň tedy jednoho bezpečného užití u jedné významné plodiny. Ale kromě toho musí také žadatel předložit eh, plnou zprávu o této studii. Tím pádem my se můžeme vrátit k té původní studii, k těm původním datům a můžeme vlastně ověřit eh, jednotlivé části té žádosti. V legislativě je to jasné, že žadatel může také tedy požadovat, aby určité části toho předkladaného materiálu, toho dosie, byly považovány za důvěrné. A teď se přesuneme tedy k hodnocení ze strany členského státu, u kterého byla předložena žádost. V případě glyfosátu to bylo Německo a posuzovalo tedy žádost předloženou firmami. Členský stát, posuzovatelský členský stát má přístup ke všem studiím, může se k těm hodnocením vrátit a ověřit si, zda ta schrnutí a hodnocení, které předkládá žadatel, jsou správná, může ověřit, zda ty informace jsou tedy opravdu pravdivé. A pokud tedy členský stát má pocit, že tam jsou chyby, tak ty chyby musí být opraveny A pokud členský stát nesouhlasí s hodnocením ze strany firmy, eh, tak to do toho také zahrne. Spousta lidí ovšem ten proces eh, úplně nechápe. Posuzovatelský členský stát eh, ověřuje informace, které tedy mu dodá firma, tedy průmysl. V jednom dokumentu potom přináší své vlastní hodnocení, kterým se pokrývají rizika pro lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí. Klíčové rozdíly jsou zde samozřejmě potom potrženy mezi tedy hodnocením členského státu a hodnocením firmy. A vy se můžete do toho dokumentu podívat, abyste si to hodnocení potvrdili. Pro Každou relevantní studii tam máte vždycky shrnutí studie. Ta byla případně ověřena členským státem, ten závěr ze strany firmy. Tady průmysl tedy došel k závěru, že ty studie byly dostačující k tomu, aby potvrdili, že glyfosát není karcinogenní pro myši. Pak zde byla studie OECD členský stát to ověřil, řekl, že tato studie není přijatelná, že nemáme dostatečné informace o identitě substance, eh, máme tam rozdíly v metodologii, takže tato studie není přípustná. A to se dělá pro všechny studie, ať už se jedná o lidské zdraví, a nebo zdraví zvířat eh, životní prostředí a tak dále. To všechno členský stát ověřuje. Dalším krokem je peer review. To vede EFSA ve spolupráci s členským státem. Je to tedy review ze strany tzv. peerů. Je to proces, který se používá ve vědě běžně. Nejdříve tedy Členský stát předloží původní hodnocení rizik, my zahájíme tento proces. Máme také veřejné řízení, veřejnou konzultaci, tu jsme vedli v letech 2011, Progliv posád v letech 2014 a 2015. Pak jsme tedy měli peer review, tedy kde eh, se zúčastnilo více než 70 expertů z členských států a Norska. Hodně se hovořilo o transparentnosti. Je důležité říci, že když se podíváte zpátky na ty dokumenty, tak tam budou všechny komentáře, které byly předloženy při hodnocení ze strany EFSA a jak se s nimi nakládalo. Takže to si myslím je jasný důkaz o transparentnosti procesu. Také výstupy ze schůzek expertů jsou publikovány. Velká úroveň ochrany lidského zdraví je dosažena také tím, že my máme přístup také k těm původním studiím, k původním datům. Můžete si to ve zprávě EFSA také ověřit. Tady máme také to původní hodnocení Německa a tady žlutě vidíte to hodnocení a tu změnu, ke které došlo po hodnocení ze strany EFSA. Vidíte, že tam byly vypuštěny určité prvky, provedeny změny. A když se podíváte na dokumenty, tak vidíte, že dokonce i čísla, tedy ty dávky se tam mění. A to potvrzuje, že experti v EFSA, stejně jako v členském státě, se vracejí k těm původním studiím a ověřují každou relevantní studii při svém hodnocení a při peer review. A to se nedělá jen tedy pro jednotlivé studie, ale také u těch hlavních závěrů. V původním návrhu Německo dospělo k závěru, že nemusíme stanovovat referenční dávku. Ale tady vidíte, že po tom peer review jsme dospěli k závěru, že jsme se tedy vrátili k té původní studii, identifikovali jsme efekty, které ve dvou studiích nebyly tedy převzaty a došli jsme k závěru, že je třeba stanovit akutní referenční dávku. To je důležité. Tím, že se stanoví tato akutní referenční dávka, tak tím se mnohem více ještě komplikuje prodej a používání takovýchto látek ze strany firem, protože tím se ještě tedy mnohonásobně zvyšuje ochrana uživatelů. Zveřejnili jsme závěr, který vychází z hodnocení posuzovatelského členského státu, které zase vychází z hodnocení firem a pokrývá všechny oblasti hodnocení. Pokud jde o karcinogenní účinky, už víte, v našich závěrech, které vycházejí z obrovského množství důkazů, jsme dospěli k závěru, že zde není karcinogenní potenciál, takže nemusí být glyfosát klasifikován jako karcinogenní látka. Je nutno ovšem zdůraznit, že všechny regulační agentury v Kanadě, Japonsku, na Novém Zélandě dospěly ke stejnému závěru také skupina pesticidů při VHO a také ECHA, tedy Evropská agentura pro chemikálie, dospěli k závěru, nebo tedy potvrdili ten náš závěr, že nemusíme glyfosát klasifikovat jako karcinogenní látku, že proto není důvod. Když si přečtete naše závěry, tak uvidíte, že jsme identifikovali možnou genotoxicitu, která ovšem nesouvisí s glyfosátem, ale s dalšími složkami. A to vlastně vychází ze studií, z veřejných studií. a z vědeckých výzkumů. Také jsme byli obvinováni z toho, že to naše hodnocení je příliš tedy příznivé pro průmysl, ale my jsme byli první, kdo stanovil akutní referenční návku a tím se hodně zvyšuje ochrana spotřebitelů a komplikuje se tím autorizace povolení pro jistá použití a pokud znáte ten systém, tak okamžitě vidíte, že tím stanovením akutní referenční dávky se pro podniky věci komplikují ještě mnohem více, než kdyby to bylo zařazeno jako karcinogen druhé kategorie, tak si prosím přečtěte ten závěr. My jsme identifikovali riziko pro životní prostředí a pro zemědělce, ovšem to riziko je možno zmírnit a členské státy by měly posoudit tyto elementy a zajistit, aby tyto elementy byly pokryty v tom eh, povolení. Když si přečtete naše závěry, vidíte, že je tam riziko, jako u celé řady jiných herbicidů, ovšem je možno je zmírnit eh, opatřeními, které členský stát musí považo- po- požadovat v té autorizaci, v tom povolení. Závěrem tedy. Je to hodnocení EU, to znamená vědci z EFSA plus celá řada velký, velkých tedy ústavů, expertů z členských států. Vše je vedeno v souladu s právním rámcem a je použit stejný postup jako pro všechny pesticidy v EU. Je to hodnocení aktivní látky, to je v nařízení vedeno velmi jasně. My jsme tedy zapojeni do hodnocení aktivní látky, ne do povolení. Je na členském státu, aby posoudil riziko, které vyplývá z každého produktu a z každého zamýšleného použití. To si musí členský stát posoudit a vyhodnotit sám. Hodnocení vychází z obrovského množství důkazů. Bylo to více než 1500 studií 700 studií bylo pouze v oblasti toxikologie, takže obrovské množství informací. A je to také nezávislý proces, který do toho zapojil experty, vědce, které zaměstnává EFSA i členské státy. Byla tam také konzultace s širokou veřejností, kdy veřejnost mohla předkládat informace a velmi transparentně informujeme o všech závěrech, o každé změně, závěrů. Prostě je to všechno uvedeno na těch šesti tisících stránkách té naší studie. Děkuji. Děkuji. Děkuji také našemu eh, třetímu expertovi, Josemu Tarasonovi z agentury EFSA. A teď dáme prostor našim poslancům. Připomínám, že každý dostane jednu minutu a prosím, uveďte vždycky jméno experta, kterému adresujete svou otázku. Jako první dávám slovo Pilar Ayuso. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych se obecně ráda zeptala všech tří. Jsem si jistá, nezávislosti IARF, stejně tak jako EFSI, protože jsem kromě toho měla příležitost účastnit se výběru vědců, kteří pracují v nejrůznějších panelech. Také bych ráda řekla, že jakákoliv aktivní zásada, jak víte, vždycky závisí na aplikované dávce a může to být buď něco, co pomáhá, anebo něco, co zabíjí. Podívejme se například na mouku, u které to známe. A teď bych se ráda zeptala, zda jste pracovali s dávkami, které se používají v praxi za zohlednění podmínek používání produktů, které se používají tady. A zda se používaly pouze eh, jako aktivní anebo v komerčním produktu s nejrůznějšími přísadami. A, a, Teď bych se ráda zeptala, jaké příležitosti byly pro veřejné konzultace a pro konzultace s experty. A paní doktorky bych se ráda zeptala, zda IRC jedna otázka, jeden expert, promiňte. Promiňte, ale já jsem chtěla vědět, zda Vás nezajímá, abych se zeptala na další věc? No to je jasné. Protože to je velice důležité, aby tady byl institut, který by proskomal všechny tři. A chci se zeptat, zda budete mít nějaké společné zasedání všech tří ústavů. Děkuji. A teď má tedy slovo profesor Tarasona. Thank you. Regarding the public consultation, we have a public... Děkuji. Co se týče veřejné konzultace, to zahrnuje všechny aktéry. A pak máme i specifické konzultace jednotlivých oblastí, efektivity lidského zdraví, otázka životního prostředí, potravin, ekotoxicity, rizika pro životní prostředí, pak také specifická konzultace karcinogenity na základě vyhodnocení JARC. Již předtím se hovořilo o tom, že je potřeba klasifikovat jako glyfozát, ale když Jark eh, tedy eh, publikoval svůj článek eh, v Lancetu, tak v rámci našeho mandátu jsme si řekli, že počkáme na tu finální monografii a už se změnil ten seznam v Jarku a ještě tam bylo několik dalších epidemiologických studií a když potom vznikla ta monografie Jark, tak se udělala nová analýza zaměřená na karcinogenetu a zorganizovali jsme setkání odborníků a všechny ty výstupy jsou k dispozici v tom našem dokumentu. Děkuji. Skvěle, děkuji. Další otázka, kolega Erik Andrieu. Moje otázka, pane předsedo, je pro zástupce EFSA. Jak je možné, když většina akademických eh, studií se shoduje na genotoxicitě glyfozátu, pouze EFSA je opačného názoru. Za druhé, pane Tarasono, myslíte si, že je vědecky přijatelné, aby zpráva Evropské agentury pro bezpečnost potravin kopírovala dokumenty, nebo tedy části zprávy, kterou předložilo Monsanto v roce 2012. Můžete veřejně potvrdit, že ta německá agentura, která byla přizvána na toto slyšení a která odmítla, nebyla ovlivněna firmou Monsanto, když si vybírala ty své kousky, které kopírovala do svého hodnocení glyfosátu. Myslíte si, že takováto praxe podporuje důvěru té půl miliardy občanů v naše instituce? Děkuji, Eriku. A nyní pan profesor Tarasona. Děkuji. Už jsem vysvětlil, že... Uh, Už jsem vysvětlil, že německé hodnocení je hodnocení eh, různých studií, včetně Monsány, a týká se verifikace všech závěrů a specifických sekcí z této společnosti, eh, kde členský stát není Německo, ale máte zhruba 200 pesticidů, které se sledují. Pakliže členský stát potvrdí verifikace na základě aktuální studie, že hodnocení jeho společnosti je korektní, potom to také zapojí do svých eh, dokumentů členský stát. Německo u počátku sekce 3 prohlašuje, a takový je proces. Vyjasňuji tedy, že začlení hodnocení eh, podniků s modifikacemi a začlenili eh, tedy podniky z Německa. Německa byla, protože je německá agentura to hodnocení a pro všechno existuje relevantní studie. Máte hodnocení podniku a samozřejmě se skopíruje nejprve hodnocení podniku a potom hodnocení členského státu. Německo souhlasilo, Monsanto nesouhlasilo, ale věci v EFSE a věci ve 28 členských států, protože je to 27 plus Norsko, eh, kontrolují na základě těch surových dat, zda toto hodnocení Německa bylo korektní. Dám vám jenom jeden příklad, protože za 15 minut nemám čas, ale máte celou řadu vzorečků, na kterých se pracovalo. Myslím si, že je jasné, že Německo učinilo práci, která se od něj očekávána kopírovaly se ty zprávy, ale modifikuje se to, co je třeba modifikovat, jakož i další prvky, včetně vlastního hodnocení eh, vědeckým přístupem. Richard Ashworth. Děkuji a nyní Richard Ashworth. Thank you. My question to EFSA and it can... Děkuji. Chci se ptat EFSA na systém klasifikace. Mohl bych říci, že systém má své slabé i silné stránky. Ono je vždy takové pokušení něco absolutně kategorizovat, ale přitom je pravděpodobnost, že v chemii neplatí vše stoprocentně, nic není jenom černé nebo bílé. Máme dlouhý seznam eh, produktů, s kterými se každodenně setkáváme, které jsou označené jako korcinogení. Například lak na vlasy, uhlí, různé přípravky pro úklid. A proto bych se chtěl zeptat, jaké je zde relativní riziko a relativní škodlivost. Protože na jedné straně vždy zde máme glyfozát a kari, e, kategorizaci limitovost a průkaznost, ale pak tam bylo například ve stejné kategorii i DDT a další látky. A já si myslím, že tam tady asi není něco v pořádku a proto si myslím, že je to otázka pravděpodobnosti expozice. Jak vám systém umožňuje Eh, učinit zde opravdu vyváženou analýzu vycházející z rizika. Děkuji, pan Tarazona opět. Děkuji vám za vaši otázku. Klasifikační systém, který v EU používáme, tak my využíváme stejnou klasifikaci v EFSA jako v EU. V EU máme systém eh, odsouhlasený v OSN, Eh, v rámci globální harmonizace klasifikace a označování a e EU byla jedna z prvních, která celosvětově tuto klasifikaci zavedla. Jsou zde kritéria, která byla odsouhlasena s celosvětovými eh, odborníky a znamená to vysokou úroveň analýzy chemikálií. Jsou zde různé eh, míry průkaznictví, proto zde jsou různé kategorie, například 1A, 1B a kategorie 2, toxicity a taxativity pro reprodukci a podobně, takže můžete zde zařadit do různé kategorie. EFSA zohledňujeme tento systém založený na, tež na pokynech Evropské agentury pro chemické látky a také je to tedy založené na systému OSN. Takže ta eh, klasifikace rizika je jasná. Ta klasifikace výlučně na základě rizika, tak musíme se potom Eh, zabývat tím, jak to riziko při tom reassessmentu zohlednit. V závěrech FC tedy máme tu analýzy eh, rizik a potom také tu analýzy expozice eh, pesticidům podle toho, jak se používají v Evropské unii. Děkuji. A nyní má slovo Ulrike Müller. Milé kolegyně, milí kolegové, z dnešní diskusí eh, tady zahajujeme znejišťující kampaň pro eh, náš systém ochrany spotřebitele. Dáváme tomu příliš velký proces. Politická rozhodnutí v otázce zdravotnictví by měla eh, probíhat na základě Ehm, zohlednění ochrany spotřebitele a to je proces, který stojí na vědeckém základě. Ve vědě vždycky existují různé názory a nikdy absolutní jistota. Přesto musíme činit rozhodnutí a proto se můžeme spolehnout na to nejlepší eh, vědění a znalosti, které jsou k dispozici. EFSA, ECHA, 27 agentur členských států, Světová zdravotní organizace, agentury z Kanady, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu dospěli všichni ke stejnému závěru, že při správném používání na poli nevzniká žádné nebezpečí. A proto moje otázka na vás, paní doktorko, na jakém vědeckém základě mějí být prováděna politická rozhodnutí, když ne na základě širokého vědeckého koncensu. Grazie. Profesoresa... Děkuji, paní profesorka Kate Guyton. Dvě minuty na odpověď. So thank you for this. Děkuji vám mnohokrát za tuto otázku, která se týká tak významných záležitostí, jak už jsem řekla nemohu eh, vám radit v oblasti politiky, ale ráda bych řekla, že tyto otázky nebezpečnosti a rizika eh, v mnoha těchto otázkách mohu odpovědět. Především bych ráda vyjasnila něco, co řekl doktor Tarsony o Světové zdravotní organizaci hodnocení GMPR. Eh, toto znamená vystavení v různém režimu a v potravě. A jak už jsem se zmínila, my jsme neměli žádné studie prokázané rakovinou, co se týče potravy, ale měli jsme studie lidí, kteří byli byli vystaveni nebezpečí v rámci zaměstnání. Myslím si, že je velice důležité pochopit, jaká je povaha vědecké průkaznosti a to ukazuje na nebezpečnost to jsou lidé, kteří jsou eh, vystaveni eh, tomuto riziku ve svých profesích, stejně eh, jako práce v laboratoři. Všechno relevantní průkaznost, včetně glyfosátu, jsme sledovali. A pro studie účinku na lidi. Tady byly různé studie, probíhaly v různé době na různých místech světa a Mohli byste se domnívat, že tady byly různé formulace a to vedlo naší skupinu, abychom klasifikovali glyfosát jako karcinogenní, pravděpodobně karcinogenní pro, lid, pro lidi. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji paní kolegyně Házekamp. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také vystupujícím. Nejprve chci poznamenat, že je to opravdu sputné, že průmysl a zvláště monstanto se nám zde dnes nechce zodpovídat a je teď na Evropském parlamentu, aby se ujal své zodpovědnosti a zareagoval na výzvu více než milionu občanů, kteří chtějí zakázat glyfozát, protože mají obavy, i když EFSA Říká, že pro ně není problém používat eh, analýzy výzkumu pocházející z průmyslové sféry, nějaký ghostwateri negují, že jsou jedovaté eh, látky používané v zemědělství, tak se chci obrátit na paní eh, Sjarku. Studie, například Kirklanda, vy byste ji zohlednili, kdybyste hodnotili glyfozát? Jinými slovy, myslíte si, že Monsanto Papers jsou příkladem dobré vědecké praxe? A já se na to ptám proto, protože mě zajímá, co si o to myslíte, kdyby komise vyšla eh, z těchto analýz této kvality, tak eh, co to znamená pro lidi a životní prostředí v Evropě? Děkuji, paní profesor. Děkuji vám za vaši otázku. IARC e musí zohlednit data z eh, typu public domain. Takže publika, vědecké publikace eh, sponzorované průmyslu my tam také zahrnujeme, ale nejsou nějaké specifické kategorie. Ta data v těch dokumentech prostě musí být prezentována tak, aby bylo možné je nezávisle zhodnotit. A je celá řada vědeckých studií, o průmyslových studií. Nemluvím zde o eh, pesticidech, ale například o farmaceutickém průmyslu, kdy vidíme, že ten sponzorovaný výzkum, pokud je tam nějaký ten eh, partikulární zájem, tak tam není ta korelace eh, s výsledky. To je tedy třeba zhodnotit, nezávisle zhodnotit ty výsledky a dospět k vlastním závěrům, protože pokud je tam nějaký partikulární zájem, tak je tam eh, riziko určité podjatosti. A proto v tomto smyslu my také eh, v našich publikacích máme takovéto konstatování v této věci. Ano, je to velice komplikovaná věc, o které diskutovala pracovní skupina, která analyzovala glyfosát protože některé ty průmyslové publikace měly závěry, které my jsme nebyli schopni ověřit na základě těch e, dokladů, které byly poskytnuté v daném dokumentu anebo v dalších přílohách e, v daném tisku. Uvedu několik příkladů. Jedna například eh, ze studie, o které hovořil pan profesor Portier, tam byl jasně pozitivní eh, eh, odezva na maligní lymfom u myší a publikace říkala, že tato specifická studie znamená, že tam byl virus u toho zvířete a proto se tento výsledek nemá zohledňovat. Ale z té informace, kterou jsme měli k dispozici my z té publikace, tam nebyla žádná možnost to ověřit, jestli tam ten rybus, virus byl a nebo nebyl. Takže to je jeden z příkladů, že tedy nezávislí vědci vlastně nevěděli, jak se tedy dospělo k tomuto závěru. Bylo to nějaká spekulace nebo ne? Nebylo to vlastně v tom vlastním textu, bylo to v těch výsledcích teprve a potřebovali bychom nějaká další data, abychom to tady mohli zhodnotit. Takže muselo by tam být něco Eh, co by tedy doložilo to, že ta zvířata nebyla zdravotně úplně v pořádku. A podobně u té extenzivní publikace pana doktora Kirklanda mm, bychom ji museli tedy v určitých případech také odložit. Děkuji. A nyní má slovo pan předseda Alois Peterle. Eh, Hvala lepa, gospod předsedojoči. Eh, Děkuji mnohokrát Pane předsedo, když jste řekl, pane předsedo, že musíme mít, se soustředit na řečnickou dobu, ale tady se musíme soustředit na boj proti rakovině. Občané jsou velice znepokojeni. To není záležitost pouze evropských občanů. Nás se to týká, kdykoliv vidíme takové opoziční názory na stejné téma. A jsme velice citliví na transparentnost a na možnosti zpětného hodnocení. A protože my tady reprezentujeme občany, chceme vědět, jak jaký je aktuální dopad a ovlivňování z používání glyfosátu na zdraví lidí. Je velice obtížné reagovat na otázky našich občanů, když se na nás obracejí, protože od různých vysoce postavených instancí slyšíme různá hodnocení, rozdílná hodnocení a proto bych se rád zeptal všech tří expertů po té, co tady vyjádřili své názory, aby vedli diskusy, aby vedli tedy diskusy sami eh, mezi sebou. Já bych totiž rád věděl, eh, první, co si myslí první expert o IARku a o EFSE například. Bylo by velice zajímavé vyslechnout si tento názor, jak oni nahlíže, jak vidí každý jeden druhého. Profesor Portě? Já jsem možná trochu zaujatý, protože jsem byl součástí pracovní skupiny IARC, ale teď vám mohu říct svůj osobní názor dva a půl roku poté. IARC určitě mohlo pracovat lépe. Já nemám žádné pochybnosti o tom, že kdybychom měli více času, tak eh, by možná ten výsledek byl kvalitnější. Bylo by to kvalitněji odvedené, i když by se tedy ten výsledek eh, nezměnil. Proces, eh, kterým se řídí EFSA, je definován jako peer review, jako opoziční posudek. Já s tím nemám problém, ale když něco takového děláte, tak eh, musí tedy vycházet z toho, že ten, kdo vám předá ten dokument, eh, tak v tom dokumentu opravdu odvedl veškerou práci, která byla vyžadována. A potom teprve vy posuzujete, zda ty své body řádně vysvětlil. O tom je tedy peer review, ale to uděláno nebylo. Nikdo se nepodíval zpátky a neověřil ty výsledky těch původních studií. A tím pádem se to vlastně promítlo do celého toho procesu. To znamená, že tam není odpověď, která by byla založena na nejlepších vědeckých poznacích. Takže nejde o to, jakým způsobem ten proces byl veden, jde o samotný začátek tohoto procesu. Děkuji, pane profesore. A nyní Filip Luazo. Děkuji. Má otázka je směřována na zástupce EFSA. Děkuji, pane Tarazono. Já jsem zemědělec a použivatel glyfosátu a myslím si tedy, že si zasloužím, abych znal ty hodnotící metody vaší agentury. Já jsem tady také viděl možnost jisté kolize mezi německou agenturou a tím podnikem. Zdá se také, že to hodnocení EFSA jen vlastně přebírá zprávy, které hájí zájmy soukromých skupin, tak eh, k čemu vlastně potom EFSA je? Navíc jsme vám několikrát odmítli udělit absolutorium. Hodně mm, prostě utrácíte. Kolik vás stálo hodnocení glyfosátu? To je moje otázka. A po tom, eh, podle tedy Evropské observatoře podniků 46% lidí, kteří pracují v expertním panelu EFSA, jsou ve střetu zájmu s agrobiznisem. Takže Můžete mi říci, zda i tyto expertní skupiny se podílejí na tom utrácení, kterým se EFSA vyznačuje? Profesor Tarasona. Děkuji za otázku. Myslíme si, že jsou tady důkazy. Já nemůžu hovořit pouze o pesticidech. Já jsem tedy vedoucím oddělení pesticidů. My vedeme nezávislé hodnocení podle zdrojů, které máme podle nařízení, které se zaměřuje na používání aktivní látky a na základě toho provádíme hodnocení rizik. Hodně jsme byli obvinováni, pokud jde o naši nezávislost. My už jsme některé ty věci popřeli, vyvrátili, ale ještě důležitější je, že ty panely nebyly zapojeny do hodnocení glyfosátu. U pesticidů hodnocení vychází pouze z hodnocení vědeckého personálu v EFSA, a, v hodnoci, a tedy eh, u toho personálu v členských státech, v těch agenturách, které provádí hodnocení rizika. My tady tedy hovoříme v případě glyfozátu o personálu veřejných organizací EFSA a veřejné organizace, státní organizace v členských státech, v tomto případě se tedy jedná o agenturu, která byla jmenována k posouzení pesticidů členským státem. Tím se tedy zajišťuje nezávislost veškerého hodnocení. Pokud je o nezávislost na průmyslu, tak to je jasné v legislativě. To je základní princip, řekl bych. Ten podnik, který chce něco uvést na trh v EU, musí zaplatit veškeré hodnocení, takže ty studie vede ta firma. To je jasné, to je uvedeno v legislativě. Kromě toho se zde provádí i tedy review, a to taky dělá ten podnik, a potom hodnocení. V mé prezentaci jsem velmi jasně uvedl příklady, které dosvědčují, že jak Německo jako posuzující členský stát eh, nahledlo do těch eh, původních prvků hodnocení, s některými nesouhlasilo, pak jsme měli tedy peer review, tam také byla možnost podívat se na původní data, na původní studie, všechno ověřit. Děkuji. Děkuji, Dank, Herr Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem zemědělec a jako takový chci prohlásit, že my eh, nepoužíváme glyfozát a nebudeme ho v budoucnu potřebovat. A chci se zeptat pana profesora Portera. Glyfozát už je zde více než 40 let. Proč se po dobu 40 let nevedla žádná závažná diskuze o tom, že by mohl být karcinogenní? Zaspala něco celosvětová věda? A nebo je tam možná jiná příčina. Před určitou dobou doběhl patent. Můžete, pane profesore, vyloučit, že by glyfosát pro Monsanto už nebyl zajímavým výrobkem a že vlastně Monsanto samo je za tou akcí, že by údajně glyfozát měl být karcinogenní. Něco podobného jsme měli v minulosti u antracínu, to kdysi stál 39 marek, když doběhl patent, stál 7, pak byl najednou karcinogenní a stejná firma potom uvedla na trh nový prostředek, který opět stál 39. Je možné, že Monsanto má nějaký podobný zájem? Děkuji, pan profesor. Děkuji vám za velice zajímavou otázku. Já si, myslím, já si nemyslím, že by vědci spali, ale spíš byli někde drženi v temnotách. Ta klíčová data, která používáte při evaluaci karcinogenity, jsou ty biologické zkoušky na zvířatech a ty eh, vlastně jsou majetkem té společnosti, která je provádí a nemohou je prostě zveřejnit pro jiné vědce, aby je analyzoval. Ona ta studie stojí 1,5 až 4 miliony eur. Takže to není jen taková někde laboratorní zkouška na univerzitě v Maastrichtu, kde to zadáte nějakému jednomu eh, profesorovi. To jsou opravdu velice velké nasmlouvané laboratoře. Takže kdyby tyto studie bývaly byly zveřejněny, tak eh, by k tomu bývalo došlo mnohem dříve než po těch 30 letech teď eh, ta otázka, jestli je to kvůli změně patentování nebo doběhání patentu, nevím, já jsem se tím nějak eh, nezabýval, já jsem prostý vědec, já se zabývám vědou. A jakmile jsou k dispozici vědecká data, tak tam se potom objeví ten velký významný rozdíl. Bene, Susanna Melior. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci výslovně poděkovat EFSA a pan Tarazona zde vysvětlil, jak probíhá ten vlastní postup, jak se to hodnotí, jak eh, probíhá ten peer review. A v této souvislosti chci položit jednu až dvě otázky, které vyvolalo i to, co zde zaznělo od jiných lidí, jaký vliv mají dokumenty Monsanto Papers, protože o to zde jde u toho slyšení, jaký obecně měli? Vy jste hovořil o tom, že nějakých 1500 studií, tam je nutné zhodnotit, jaké tam bylo případné ovlivňování. A potom otázka základny, když se prostě ten základ je eh, špatný, tak pak i to vlastně hodnocení je potom špatně. To nás tady také zajímá. A jak vidíte to, že jsou zde rozdílné výsledky eh, Jark a vás, jak si to, to můžete vysvětlit? Děkuji. Pane profesore? Děkuji vám za otázku. Klíčovým prvkem a já jsem to tady asi nezařešil takže druhá otázka. Jaký je rozdíl mezi hodnocením EARC a EFSA? Myslím, že jsou zde dva prvky. Jedno jsou ty doklady, průkaznost a, a vyhodnocení metodologie. My jsme publikovali e, review v jednom z nejvýznamnějších přírodovědeckých časopisu Archive of Toxicology a tam vysvětlujeme eh, ty eh, detaily. Máme více těch dokladů a vysvětlujeme tam metodologii. Když srovnáváte cidy, tak jich třeba 14, kde ta klasifikace v EU je e, silnější než e, u Jarku a pak je nějakých 10 nebo 11 případů, kde je to naopak. Takže není to jenom specifikum týkající se glyfosátu. První otázka týkající se Monsanto e, Papers, k tomu jsme vydali prohlášení a nejsou tam vůbec žádné dopady. Jediný důsledek Monsanto Papers je ten, že dvě revidované studie, které eh, byly zmíněné žadatelem u Jarky u nás, které byly nějakým způsobem eh, sponzorované průmyslem, ale to už bylo v těch dokumentech zmiňované. Jeden eh, v jednom tom té publikaci se hovořilo o tom sponzorování a v druhém o tom, že eh, společnost eh, eh, poskytla informace, takže nejsou zde žádné dopady Monsanto Papers na tu analýzu. Analýza byla opravdu velice pečlivá. My jsme byli první, kdo provedli tu solidní analýzu. Jde také o reputaci EFSA, hlavně jde o zdraví o občanů, které závisí na našem vyhodnocení, takže my musíme opravdu hodnotit každý dokument, který vyplynul z Monsanto eh, Papers a nenašli jsme nic, co by nějakým způsobem ovlivnilo náš výsledek hodnocení. Děkuji. A nyní pan Tom Fane Kendeláre. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vědcům, kteří se zde dnes dostavili. Mám jednoduchou otázku. Jsou zde rozdílné výsledky jarku a teď se zemědělci i já ptají, jestli mohou používat glyfozát a lidé, jestli mohou používat na své zahrádce Roundup. A o tom bychom měli dnes diskutovat. A pane Tarazolo, Eh, nezá, nezávislá agentura by měla na eh, základě nezávislých analýzy dát eh, tedy jistotu občanům. Proto se vás chci zeptat, myslíte, že je možné, abyste analyzovali své postupy a aby byly lépe srovnatelné s postupy jiných organizací, aby takovéto porovnání se mohlo provést rychleji, abychom tu dobu nejistoty minimalizovali? Navíc se domnívám, že ještě vzniknou různé závěry týkající se jiných pesticidů. A jak se tedy postarat o to, aby potom zase nebyly diskuse, které budou eh, tak naplněné strachem jako v dnešní diskuze? Děkuji, pan profesor Tarazona. Děkuji vám za tu otázku. Samozřejmě ochrana veřejnosti, ochrana občanů je pro nás klíčová. Domnívám se, že to je jasně obsaženo v závěru, že glyfosit je možno bezpečně používat s určitými výjimkami. Glyfosát není karcinogenní, ale je toxický a musí být kontrolovaný pečlivě stejně tak jako jiné toxicity. Takže produkty obsahující glyfosit, s těmi se nakládá podle pravidel a myslím si, že to jasně prokazuje bezpečné užívání. Co se týče metodologie, zejména pro klasifikaci, již využíváme domluvenou metodologii OSN a jistě vás nepřekvaví, že všichni regulátoři používají stejnou metodologii a dospívají ke stejným závěrům. Všichni jsme dospěli k závěru na základě průkaznosti, eh, že glyfosát není karcinogenní. Identifikovali jsme jiná rizika. Rizika jsou obsažena v našem hodnocení a myslím si, že je rovněž důležité zmínit se o tom, že zásadním prvkem pro farmáře i jiné občany je stanovit, v současné době pracujeme na dalším hodnocení všech produktů, včetně stanovení maximálních dávek, které by se měly používat v Evropské unii protože je třeba eh, udělovat povolení každé jednotlivé substanci. Děkuji mnohokrát. Bene, grazie. Grazie, profesor. Děkuji, děkuji profesorovi Jose Tarasonovi a poslední otázka John Stuart Agnew. Děkuji. Pro doktorku Kate Gottion. Často mě všichni říkají, že vypadám velmi zdravě, i když 30 let už pracuji s pesticidy, hlavně tedy s glyfozátem, ne příliš bezpečně, především v počátcích, ale pořád jsem tady. Dáte mě extra čas eh, za ta přerušení, pane předsedo, mě tady přerušují. Já bych rád položil otázku paní doktorce k tématu, o kterém hovořil eh, Richard eh, Ashworth o karcinogenicitě jsou věci, které jsou eh, hodnoceny jako karcinogenní, například stříhání vlasů, sedění u krbu a tak dále. Nemyslíte si, že bychom měli toto všechno zakázat, pokud chceme tedy být takhle přísní? Děkuji. A nyní odpověď kolegyně Gajten. Děkuji za tuto otázku. Dovolte, abych vyjasnil několik bodů. Pokud jde o klasifikaci rizik, jak jsem ukázala, ta omezená průkaznost je založena na lidech, kteří pracovali v určitých profesích. My jsme neměli žádné údaje o manuálních pracovnících, neměli jsme žádné studie ohledně rizik v jejich případě. Jakmile to riziko je stanoveno, neznamená to, že každý, kdo je tomu vystaven, tak dostane rakovinu. Můžeme se podívat třeba na kouření. Tabák to je dlouhodobě známý karcinogen a tabákový průmysl neustále opakuje, že různí lidé kouří a přesto přežívají, takže zde není žádné riziko. O to nejde. Když se podíváte na vzorek lidí, kteří kouří a srovnáte to s lidmi, kteří nekouří, tak uvidíte větší výskyt rakoviny u kuřáků. Není to 100%, ale je tam asi desetinásobný nárůst rizika. To neznamená, že každý člověk, který nekouří, tak nedostane rakovinu, to taky samozřejmě takto neplatí. Poté, co je provedeno tedy naše hodnocení, tak dalším krokem může být hodnocení rizika. Tam se podíváme na tu informaci z toho ohrožení a potom se podíváme na ty dávky, v jakých byly vstřebávány ty karcinogeny. Můžeme se podívat eh, třeba na kouření. Já teď nehovořím o tom, kolik cigaret musíte vykouřit, abyste dostal rakovinu. To nejde takto. Ten proces to je tedy hodnocení rizika. Zároveň můžete přijmout opatření, která tedy vycházejí z tohoto rizika na základě našeho hodnocení ehm, glyfosátu, třeba v Kalifornii, což je šestá ekonomika na světě, tak tam eh, máme označování, aby lidé věděli, že stát Kalifornie tento produkt eh, uznává jako karcinogenní. A potom tedy máte tedy tímto způsobem ochranu pracovníků zajištěnu. Dobře, děkuji. Tím jsme dospěli k závěru tohoto prvního panelu. Já bych rád poděkoval všem kolegům z parlamentu, expertům, našem vzácným hostům za jejich příspěvky. Ta rozprava byla velmi živá, svědčí o zájmu, který mají oba výbory o tuto otázku. A teď si myslím, že jsme opravdu velmi dobře dodrželi čas a teď je tedy chvíle, abychom předali slovo předsedkyni Valean, která zahájí druhý panel. Děkuji. Děkuji a nyní tedy, vážení kolegové, přistoupíme k druhému panelu. Transparentnost a využívání vědeckých studií v hodnocení rizika glyfosátu, závěry vyvozené ze zkušeností USA. Doufám, že se podíváme také na ty takzvané Monsanto Papers. Proto tady máme dva experty, které stručně představím. Kerry Gillem, to je ředitelka výzkumu nevládní organizace US Right to Know a také zkušená novinářka v oblasti potravin a zemědělství, potom profesor David Kirkland, který nedávno zveřejnil knihu o glyfosátu je také odborníkem na genetiku a toxikologii, má více než 30 letou zkušenost, jeho společnost Kirkland Consulting radí společnostem, pokud jde o karcinogenní a genetické riziko existujících látek. Nejdříve dám slovo paní Kerry Gillam, která bude mít 15-minutovou prezentaci. Děkuji. Děkuji za to, že jste mě pozvali. Jako novinářka, která pracuje už více než 30 let a v této oblasti, tak se zaměřuji opravdu hodně na pravdu. Asi už 20 let se tedy věnuji Monsanto a mohu vám říci, že historie této společnosti je tedy opravdu zklamáním. Společnost manipulovala tiskem a snaží se manipulovat i politiky, jako jste vy. V US Right to Know jsme s kolegy získali tisícovky dokumentů z regulačních agentur v USA, také od univerzit eh, v USA a v Kanadě i jinde tyto dokumenty jasně ukazují na tu dlouhou historii zklamání, pokud jde o prezentaci otázky glyfosátu. Teď máme ty tisícovky stran interních dokumentů Monsanto, tím se říká Monsanto Papers, jsou to e-maily, zprávy, komunikace, i textové zprávy. A z toho jasně vychází, že tato společnost se snažila manipulovat už nějakou dobu politiky i veřejnost. Ostatní tedy hovořili o vědě. Já budu hovořit o tom, co ukázaly ty dokumenty a o té naší míře zklamání. Viděli jsme také, že Monsanto si nechal vypracovat eh, výzkumné dokumenty a poskytli také alternativní studie k těm dokumentům nebo k těm studiím, které potvrzovaly riziko, vytvořili také síť evropských a amerických expertů, kteří tvrdili, že jsou nezávislí na průmyslu. Měli spoustu takto na zakázku psaných článků, publikací použili jména vědců, kteří se znovu tvářili jako nezávislí. Snažili se také diskreditovat ty novináře a vědce, kteří hovořili o riziku. EPA také poskytly takzvané talking points, které měly použít, eh, kdyby se je tisk ptal na klasifikaci IARC. Také s úspěchem tlačili na to, aby EPA odstranila, odvolala z EPA SAP hlavního nezávislého epidemiologa. V roce 2015 zablokovali oficiální revizi glyfozátu nebo průzkum glyfozátu, kterou měla vést nezávislá americká agentura. Měli strach, že by tato agentura totiž s IARC souhlasila. Teď pár klíčových příkladů. Toto je review committee od EPA. Tady vidíte David Saltmiras, který přiznává, že napsal tento dokument Graham. Pak je zde další dokument, eh, který byl zveřejněn v e-mailu, se uvádí, že se zde tedy odkazuje na tuto studii. Někteří, někteří věci se pod to podepsali, ale Monsanto vlastně udělalo veškerou práci. Toto je další příklad, eh, to je z roku 2011. Eh, týká se to reprodukčních rizik To bylo také copy and paste. Tady se vlastně snažili vyvrátit veškeré negativní dopady glyfosátu na reprodukční zdraví. Takže vidíte, že to byla opravdu velká práce. Když je ten dokument zveřejněn, tak eh, se to tady vlastně vůbec eh, neuvádí. Jméno toho zemědělce bylo odstraněno, bylo tedy odstraněno jméno Donny R. Farmer. Potom máme příklad z roku 2016, eh, karcinogenní účinky glyfozátu. Jednalo se o vědce, kteří byli najati firmou Monsanto Přitom eh, Monsanto deklarovalo, že žádní zaměstnanci do toho nebyli zapojeni, ale my tady vidíme, že Monsanto vlastně napsalo velký, velkou část tohoto dokumentu. A tady je další e-mail od Haydense, kde hovoří o tom, co udělal a snaží se rozhodnout eh, o tom, kdo potenciálně by měl být tímto autorem, protože to není jasné v tom procesu. Toto je další příklad. Tady vidíte, vlastní lidé z Monsanta popisují, co dělají. To by tady je pár příkladů. Kirkland, Kier, Williams a, a tak dále. Víme, že o tom hovoří, tak toto zmiňují, to je jen pár příkladů. Monsanto se rozhodlo rozptýlit ty obavy a říkají, že to bylo vytrženo z kontextu a federální soud eh, vyjádřil své obavy. Toto je přepis z nedávného slyšení, kdy soudce říká, že důkazy svědčí o tom, že Monsanto psalo zprávy za eh, tedy zdánlivě nezávislé experty. Monsanto tedy manipulovala také regulátory a veřejnost tím, že se snažili ukazovat, že toto všechno je nezávislé, vedli lobbying, snažili se prosadit eh, informaci, že tato chemikálie je neškodná. Je zde celá řada různých vztahů, které byly potvrzeny v těchto dokumentech. Viděli jsme, že David Kirkland je jeden z těch placených expertů, na které se Monsanto spoléhalo. Pokud jde o genotoxicitu, tak Monsanto potřebovalo někoho, kdo by rozptýlil ty obavy. Pokud jde o genotoxicitu, tak tady se hovoří o tom, kolik musíme zaplatit, eh, protože ta práce je opravdu velmi hodnotná, velmi cenná. Nakonec to podepsala i EPA. Uvádí se tam, že glyfosát a produkty na bázi glyfosátu nepředstavují žádné zvláštní genotoxické riziko. Uh, Máme další důkazy o takzvaném ghostwritingu, tedy psaní e, na objednávku. Máme zde tedy strategii Monsanto, která je tímto způsobem e, propagována, domlouvá se Monsanto se spřátelenými vědci a potom tyto studie nebo dokumenty publikuje pod jejich jmény. Dokonce připravuje i prezentace a sdělení od různých akademiků, profesorů, které potom předává politikům, regulátorům a tak dále. Proč je to vlastně všechno tajné? Co se snaží skrýt? Monsanto má opravdu a strach z nezávislého hodnocení. Říká, že měli strach zhodnocení IARC. Říkají, že mají, nebo že jsou zranitelní v oblasti epidemiologie, expozice, genotoxicity. Dokumenty také svědčí o tom, že Monsanto mělo strach z ATSDR, což je nezávislá agentura, která prováděla hodnocení v roce 2015. Děláme všechno, abychom eh, do této skupiny nepustili i Jark, Velmi jasně vidíte, že ze skupiny Monsanto se snažili udělat opravdu všechno pro to, aby se do toho IARC nevměšovala. Další strategie ze strany Monsanta z regulátory je poskytnout alternativní hodnocení studií, které ukazují na bezpečnostní riziko. To je vlastně staré, to už je z roku 1983. Je to považováno za pilotní studii o glyfozátu. Chronické, chronická studie tedy, pokud jde o krmení a použití glyfozátu, Je to studie v myších, nebo tedy na myších. Některé z těch myší tedy onemocnili rakovinou i v té kontrolní skupině. Velmi jasně v únoru 18, 1986 se uvádí, že glyfozát je karcinogenní, ovšem Monsanto okamžitě se snaží přesvědčit, že tam byla falešná pozitiva, falešné pozitivum, požaduje zopakování, EPA považuje, požaduje zopakování této studie, EPA říká, že se předpokládá, že tedy glyfosát způsobuje rakovinu, Monsanto zase odmítá. Je to tedy kategorie C, je to tedy možná karcinogenní látka. Ukázalo se, že Monsanto vedlo mnoholetou kampaň, aby EPA změnila svůj přístup. A patologové našli další tedy tumor v kontrolní skupině a tak dále. Měli jsme poradní panel. EPA by měla tedy předělat tuto studii EPA požádala Monsanto, aby to tedy zopakovali, Monsanto odmítlo, takže se to vlastně vleče už roky, až do roku 1991. EPA v tom okamžiku tedy vyjádřila souhlas v podstatě s Monsantem, řekla, že zde nemáme dostatek důkazů o karcinogenních účincích glyfozátu. Někteří členové výboru EPA odmítli podepsat tento dokument, řekli, že s tím nesouhlasí. Když EPA v roce 2016 zvolala expertní panel, tak někteří z nich řekli EPA, že se neřídí svými vlastními instrukcemi. Jedna z věcí, ke které jsme také dospěli, kterou jsme také zjistili, jsou eh, falešní přátelé. To byla řada různých akademiků, kteří poskytovali své názory. Velmi často v dokumentech jsme zjistili, že získali velmi, nebo dostávali velmi přesné informace ohledně toho, co mají říci. Máme e-maily od Monsanta, kde se hovoří o tom, jaké prezentace by měli tito nezávislí experti poskytovat. Získali jsme také dokumenty o tom, jak měli reagovat třeba na otázky ze strany tisku a tak dále. Je to tedy vlastně industriální propaganda, také útok na lidi, kteří vyjadřovali znepokojeni. Jeden z vůdčích představitelů Monsanta říká, že to je vlastně příklad zapojení expertů. Monsanto se tedy drží v pozadí, aby nebyla poškozena, ohrožena věrohodnost informací. Teď už mi opravdu dochází čas, myslím, že to uslyšíte ještě v další sekci. Nicméně je jasné, že k tomu, k čemu docházelo ve Spojených státech, docházelo také v Evropě. Tady vlastně cituji Charlesa Jamesona, to byl člen pracovní skupiny IARC a ten řekl Monsantu, že musí přestat šířit tyto falešné zprávy. Tyto detaily všechny jsou dokumentovány. Monsanto tvrdí, že nemá co skrývat, ale proč tedy by mělo jít touto cestou? Proč by měli strach z hodnocení IARC? Proč by se uchylovalo k těm spřáteleným akademikům? Tak to se prostě nepropaguje produkt, který je bezpečný. Tak to naopak eh, se zbavujete faktů, které jsou nebezpečné. To není žádná náhoda, to je prostě záměr. Děkuji. Thank you very much. Now... Uh, Děkuji. A nyní náš druhý řečník je profesor David Kirkland. 15 minut. Thank you, chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abychom se vrátili do světa vědy a podívali se na genotoxicitu, protože zde byla opakovaně zmíněna. Je to klíčový faktor v obecném hodnocení karcinogenicity a karcinogenního potenciálu. Já bych rád se věnoval tomu, jak by se při hodnocení dát měl používat eh, přístup vážené analýzy, například při analýze glyfozátu, protože je to komplikované. Ehm, my jsme toto vypracovali ve skupině pěti osob, vidíte zde jejich jména, všichni jsme konzultanti. Ano, e, různé organizace nás platí za to, abychom náš čas strávili tím, že budeme analyzovat data, poskytovat analýzy a doporučení. Stejně tak, jako byste zaplatili architektovi, e, nebo účetnímu za odborné poradenství. Máme opravdu desítky let zkušeností v oblasti průmyslu proto jsme si také vybudovali určité dobré jméno, které si udržujeme. Nemá tedy nějaký e, smysl, abychom nějak upřednostňovali jednoho aktéra před jiným, protože by to poškodilo naše dobré jméno. když máme komplikovanou sadu dat, jako v případě glyfozátu, tak je třeba udělat opravdu výrazný eh, přístup eh, vážení metodologie systému a výsledku a každé ohodnotíme určitou eh, míru váhy, která přispívá k celkovému hodnoty. Máme zde tedy eh, různé typy zkoušek, různě vážíme, například eh, poškozo- mutace a poškození chromozónu má mít větší váhu než eh, mm, například reverzibilní poškození DNA. A k tomu existuje také přehled OECD, který byl nedávno také revidován podle aktuálních pokynů OECD. Spolehlivost protokolů také ovlivňuje výsledek vážení. Takže opět podle pokynu OECD bychom měli dát větší váhu těm studiím, které mají tyto aspekty, než ty, které nemají, protože některé studie jsou auditovány a jiné, které jsou ve veřejném prostředí, e, například nějak přeskumování není. Potom také množství použitých dokladů také ovlivňuje vážení. Takže když zde máme různé výsledky, tak, nebo stejné výsledky, tak eh, je třeba eh, se zaměřit na tuto tématiku. Potom možnost extrapolování výsledků z zkoušek na zvířatech na e, lidi, takže e, testy in vivo by měly mít větší váhu e, než in vitro. Když to tedy vyjdeme, máme to vážení eh, přiřazené následovně. Máme zanedbatelnou váhu u těch výsledků, které žádným způsobem nesouvisely s eh, eh, genetickým, karcinogenetickým rizikem. Nízká váha prima, svědčí o primární poškození DNA, ale systém testování má nízkou specificitu. Takové to výsledky dokládají spíše to, že někdo byl vystaven té látce, ale není to účinek té látky. Potom máme střední vážení u výsledků, které jsou potenciálně relevantní e, v oblasti tumorogenice, ale mohou tam být i sekundární prahové mechanismy nebo jiné e, věci zavádějící při interpretaci pozitivního výsledku. A nejvyšší váhu jsme dali takovým výsledkům, kde eh, byla opravdu výrazná eh, jistota s tím, že jsou spojené s tumorogenicitou. A tento přístup eh, vážení je opět v souladu tedy s těmi nedávnými revizními podklady OECD, kde se říká, že když se vyhodnocuje metagenicita, poten, chemikálie větší vážení mají mít permanentní změny DNA, tedy mutace, než reverzibilní změny DNA. My jsme tady udělali takovou matici, kde jsme i různým studiem dali eh, různou váhy, takže například eh, zanedbatelné vážení eh, výměny sesterci chromozomů in vitro, což už neodpovídá těm pokynům OECD, nízká váha DNA e, adukty, DNA e, repair effects a další, jak vidíte v té tabulce, střední vážení, pokusy in vivo a také e, mikronukleální poskození chromozomů a savců. A potom studie in vivo u těch nejčastějších výsledků genetických chromozomální mutací, ty mají opravdu vysoké vážení. A toto je v souladu se specifickými pokyny agentury EFA z roku 2015. Dobře, takže které studie bychom zde měli zahrnout? To je opravdu klíčový prvek eh, proč se zde názory na problematiku liší. Takže ten eh, aktuální publikace Kirkland eh, analyzovala všechna genomutační data k dispozici. Byly tam i některé studie, které vznikly v různých smluvních eh, laboratořích. Ne všechny byly od Monsanta, něco byly i jiní výrobci. A v tomto dokumentu bylo 90 genetotoxických eh, studií, 44 se jich týkalo výhradně glyfozátu a nebyly zahrnuté ve zprávě JARK, ale my si myslím, že by tam bývaly měly být. V dalších tabulkách v této publikace, která má asi 200 stran, je mnoho detailních informací. Každá ta studie byla vypracována v souvislosti s glyfozátem, většina z nich v souladu s eh, pokyny OECD, eh, míra signifikance, statistické metody tam jsou vysvětlené a je tam tedy mnoho detailů o metodologii, eh, jaké bakteriální kmeny, typy buněk, data o individuálních replikátech, vysoké, hlavně koncentrace cytotoxické dopady, Eh, počet příslušných eh, zaznamenaných eh, buněk, dávky a způsoby dávkování ve studiích in vivo. Ve standardních publikacích, časopisecích byste jste našli mnohem méně takovýchto informací. Když jsme se zabývali tím řetězcem těch pozitivních a negativních eh, výsledků v rámci vážení, tak zde to vidíte v těch studií, které revidoval IARC. Takže šest mělo to vysoké vážení, které zohlednil IARC, dvě z nich byly pozitivní. A co je logické, když je třetinová pozitivní odezva, tak jste znepokojen, že toto by mohlo poukazovat na genotoxický potenciál. Ale když zahrnujete všechna ta data, tak ten obrázek vypadá dost jinak. Stále zde jsou ty dvě výrazně pozitivní, vysoce vážené studie, ale s eh, celkou 39 studií, které mají vysoké vážení, takže ten poměr už vypadá mnohem eh, jinak. Abych to stručně schrnul. Hmm, není zde tedy uh, strukturální eh, riziko genotoxicity, o eh, glyfozátu, u metabolátu eh, výsledky byly negativy, nevznikly genetické mutace v in vitro, je zde omezená evidence, že způsobuje mikronukleární škození in vitro, ale ještě jsme to neviděli obrácené v chromozální laborace, takže nebyli jsme svědkem tohoto postupu, který zde eh, vidíte. Máme eh, vysoký eh, doklad, že nezpůsobí MN u zvířat a velká většina těch studií in vivo o prostředkých byla negativní Eh, mohou vést k určitému prolomení eh, DNA, ale zdá se, že to je jenom v míře vysoké eh, koncentrace a víme, že to nevede k poškození chromozomu. A jak jsme si řekli, že DNA, poškození DNA je nízce vážená kategorie, protože může být reverzibilní. Potom zde byl také další výsledek, ale ten nebyl spojený s adukty DNA. E, oprava DNA, jak už bylo zmíněno, to už se teď e, neřeší. Takže takto bychom shrnuli to čemu jsme dospěli, když se podíváme na to celé spektrum těch genotoxic, studií genotoxicity. Existuje celá řada dát ze studií, eh, které jsou na, na jiných druzích živočichů nebo eh, které nejsou savci, kdy byly nějakým způsobem ponořeny do testovací, testované látky, nebo exponovány jiným způsobem. Je to nestandardní způsob expozice a nevíme, co z toho vlastně může vyplynout. Každopádně pokyny OECD specificky uvádějí, že nestandardní testovací metody musí být odůvodněny a musí zde být opravdu striktní validace tak, aby zde eh, byla možná ta data opravdu jasným způsobem kontrolovat u Eh, sav, u, u, u ryb, eh, obojživelníků a rostlin nemáme takovéto možnosti, nemáme k tomu příslušné databáze, takže nemůžeme nějakým způsobem zhodnotit, jestli máme před sebou kvalitní nebo nekvalitní studii a nemáme zde žádné výsledky z těch eh, validačních studií, které by eh, hovořily o tom, že je zde nějaký soulad s eh, oblasti karcinogenity. Domníváme se tedy, že tento typ dat by neměl být nějakým způsobem signifikantně vážen při evaluaci genotoxicity. Potom lidské monitorovací studie bohužel není čas se jim nyní věnovat, můžu se k tomu samozřejmě vrátit, pokud se na to chcete zeptat. Obecně lze říci toto. Ta data se těžko interpretují a není zde výrazné poukázání na to, že by zde to bylo relevantní, je zde jenom eh, malé, eh, malá průkaznost nebo nespolehlivá, která by se eh, týkala ovšem jenom přípravků, nikoli toho čistého glyfozátu a ne na té úrovni, jak se běžně ta látka používá tam to tedy nemá žádné eh, zásadní eh, riziko pro lidi. Abychom si porovnovali eh, glyfosát s typickými genotoxickými karcinogeny, to je studie Bolt et al. a Petkov et al. U genotoxických karcinogenů byste čekali eh, pozitivní výsledky u eh, celé řadě těch klíčových ukazatelů výsledků in vivo a in vitro. Nebylo to tak eh, systematicky glyfizátu, jenom tu a tam. Gen, u genotoxického karcinogenu byste tedy očekávali, že tady bude takový strukturální varovný signál, který zde nebyl u těch metabolátů, byste čekávali, že se navážu na DNA, že tam budou elektrofilní vlastnosti, ale takové doklady nemáme. Genotoxické výsledky většinou jsou výrazně opakovatelné in vivo, in vitro, kde vidíme pozitivní eh, výsledky, tak eh, jsou ale často ne opakovatelné a jsou nekonzistentní ve stejné kategorie, te, eh, kategorie text, testů. Často tam bývá stejná odezva u e, jednotlivých úrovní expozice u glyfazátu, to tak není. Tam, kde je pozitivní odezva, tak tam to takto systematické není. A u glyfozátu ty odezvy byly pouze výhradně v těch toxických oblastech, takže zde není žádný soulad mezi tou standardní um, genotoxickým karcinogenem a výsledky textů v oblasti glyfozátu bych to tedy schrnul. Eh, zásadní doklady, zvláště Amesova testu, že glyfozát a GBF eh, eh, nevedou ke genetické mutaci. Je zde výsledek ukazující, že glyfozát by mohl způsobit určité nestabilní poškození eh, chromozomu, ale je možné, že jsou zde ještě sekundární aspekty, které ovlivnily tento výsledek. Eh, glyfozát a sloučeniny eh, v kontrolovaných testovacích systémech nedaj, ne, ne, neposkytují takové výsledky, které jsou typické pro genotoxické karcinogeny. takže eh, dospívám k závěru, že glyfozát neznamená genotoxické riziko. Ta zpráva byla publikována, byla velice intenzivně eh, eh, recenzována, protože recenzí bylo veliké množství a tento dokument nevznikl od nějakého ghostwritera, my jsme všichni přispěli našimi částmi do této publikace a e, také zde nebylo žádné ovlivnění ze strany Monsanto. Děkuji. Nyní mám čtyři řečníky. First speaker. Nejprve na minutu jednu otázku. Prosím, e, zmiňte se o tom komu eh, směřujete otázku, paní Pětěra. Hvala vám lepo, gospođo predsjednice. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Na bázi aktivnog no, Je jasné, že po více než 40 letech použití antiparazitních látek, které obsahují glyfosát jako aktivní látku v USA, nebyla nikdy provedena analýza produktů, které jsou na trhu. Při hodnocení rizik kompetentní orgány analyzovaly pouze aktivní látku glyfozátu a ne celou formuli, která je přítomna v tomto produktu. Nefunguje anglické tlumočení, říká paní Petýr. Mohli bychom, tedy paní předsedkyně, mohli bychom se na to podívat. Všechno ostatní funguje? Mám to zopakovat? Ano. Eh, Iz dostupne dokumentacije vidljivo je kako u vie od forty godina primjene herbicida... je že po více než forty letech používání pesticidů, které obsahují glyfosát jako aktivní látku, nebyla v USA nikdy provedena analýza produktů na trhu. Při hodnocení rizik kompetentní orgány analyzovaly pouze aktivní látku glyfozátu a ne celou eh, formuli, která je tedy přítomna v produktu. Tím pádem eh, opatření na ochranu zdraví zemědělců a konzumentů potravin, eh, plodin ošetřených glyfozáty vycházejí pouze tedy z této analýzy. Pane profesore, poté, co byly předloženy tyto důkazy, myslíte si, že americký přístup k rizikům pesticidů je dostatečný a že chrání uživatele těchto produktů? Pokud jde o certifikaci, tak eh, certifikující orgány změní svůj přístup a budou se také podílet na očkodnění? Děkuji. Ta profesor, thank you. Uh, professor, you have the floor. Prosím, další řečník. Profesore, zareagujte, prosím. Já... Thank you for the question. Um... Paní profesorka, děkuji za vaši otázku. Otázka z DPA změní svůj způsob, jak něco dělat nebo nedělat nebo kompenzovat oběti. Rozhodně to nevidíme. Nic takového jsme neslyšeli a nedomnívám se, eh, víte, historicky už byla role taková. Já jsem z EPA vedla diskuse a oni nám dávali stanoviska týkající se nedostatku požadavku pro signifikantní testy a zkoušky. Oni vyžadují, a to vidíte v dokumentech, aby některé testy byly provedeny, ale nejsou tak substanční, jak by byly pro jeden každý glufosát jeden Monsanto papírech, tam vidíte jasnou konverzaci, která podle mého názoru je skutečně závažná, poukazující na ta ovlivňování například v Austrálii, kde se tvrdí, nemůžeme říci, že je to bezpečné, nemůžeme říci, že to je nekarcinogenní, protože jsme neprovedli dostatek testů eh, eh, Protože když oni se dívají na jednotlivé složky, tak sledují pouze je, ale ne jejich vzájemné eh, působení a vzájemný účinek. Eh, v Evropě byl zakázán jeden produkt, který se používá v USA. Eh, řeklo se, že vůbec není žádné nebezpečí používat EPLI ale místo EPLA se používá jiný produkt teď. Thank you. Děkuji. Pan Guillaume Balas. Na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. No, Máme tady pochyby o glyfozátu, jsou tady kontroverzní studie k tomuto tématu ale velký problém a pro nás, kteří mají nést rozhodování, máme problém také to, jak se hodnotí a jaké je riziko vědy. Ono se říká, jsme nezávislí, ale dnes se to zakládá pouze na víře, kterou máme v ty, kteří to říkají, že jsou nezávislí, ale otázka, kterou mám na paní Gilam, eh, během celé zkuš všech znalostí, které má k tomuto tématu, se ptám tedy následující, jak podle vás, madam, a podle expertů, soudit podle toho, co se stalo mm, v USA, spochybňovat procedury a postupy, které jsou v pořádku a které a teď, jak rozlišujete tedy studie, které jsou spojeny s průmyslem? V Monsantě, případ Monsanta nám ukazuje, že případ Eh, OBA, čili eh, americké agentury pro zdraví, je tedy ovlivněno. Děkuji. Um, yes, thank you. So... Dvě otázky. Eh, můj názor, jakým způsobem vytvořit nějaký zdravější regulační systém, ať je to v USA nebo v Evropě, by bylo vnes do toho větší transparentnost. Je to skutečný problém, když se spoleháte na tajné studie, na studie, které by se neměly sdílit, nebo peer review, které by měly být analyzovány. Je to problém, když regulátor se, regulátor se spíš spolehá na hodnocení dozorčí radu, radu společnosti, která si vydělává peníze tím, že prodává tento produkt. 983 studií, které jsem prohlídla, mi ukázala, že ti, kteří se snažili chránit veřejnost v jiném dokumentu, který jsem neměla příležitost vám ukázat, je říkat, není naším, naším úkolem chránit průmysl a naším úkolem je chránit veřejnost a její zdraví tlak Monsanta a argumentace, že eh, eh, evidence, nepro, že, že průkaznost se neprokázala. No, v USA potřebujete takový systém, kde veřejnost a jiní věci mohou sledovat a přispívat k tomu, jak se klasifikují tyto produkty. Nemělo by to zůstat tajemstvím. Ano, už vidím, že nemám čas, ale protože to má dopad, dramatický dopad na veřejnost. Já vím, mám dvě minuty, aha, pardon. Co se týče vlivu EPA na EFSU, já pouze vidím to, co jsme našli v dokumentech a viděli jsme specifické příklady EPA a další prostě rozhovory eh, nebo výměnu e-mailu, kde diskutovali o distribuci glyfosátu v Evropě. A ta pak je tady něco, a jako konverzace, že EFSA bude souhlasit s EPA a půjde projti a jakou a to pochází z data, kdy monograf byl vůbec mm, zpracován. A to je obavy vzbuzující. Pan Stes. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pan profesor Kirkland. My víme, že odbornice EU a z e, vnitrostátních organizací BFR, EFSA a ECHA e vyhodnocovali ve svých studiích glyfosát, e, studie, které jsou v dokumentech Monsanto. Paní Gillen poukazovala na e-mailové zprávy z Monsanta, mimo jiné na e-mail z roku 2012, kdy vám psala, a pan Saltimiras a Gustin z Monsanta uvádějí, že potřebují další podporu potřebují dalšího vědce pro získání vyšší kredibility. Pane Keklonde, vy jste tam zmiňován, je tam také zmiňováno to, že vám nabízejí 14 tisíc liber, a to je potom ta studie Kirkland později. Takže e, v roce 2015 pan Hayden z Monsanto v mailu uvádí, my budeme mít nízké ty náklady, napíšeme si to sami a jméno pana Kýla, pana Grajma a pana Kirklana si tam dopíšeme a tím se ta situace zlepší. Vy jste na úvod říkal take us back to science, vraťme se zpět k vědě. Říkáte tomuto věda, toto je morálně přijatelné, je toto eticky přijatelné. Já chci vědět, co jste dostal za to, co jste udělal ze strany Monsanta. Děkuji. Kirkland. Ne, profesore. Thank you for your question. Děkuji vám za vaši otázku. Jak už jsem se zmínil na začátku mého projevu, profesionální konzultanti eh, jsou požádáni o to, aby ohodnotili data a dali profesní radu. Stejně tak, jako byste konzultovali architekta, chcete-li si změnit eh, nějak svůj dům nebo, nebo účetního, aby vám zpracoval účetnictví, anebo právníka. No, protože tito lidé jsou placeni za profesionální expertizu v Evropské unii, neznamená, že by mohli být takzvaně kupováni a ovlivňováni. A mně se zdá skutečně přípustné, že vědci, kon, vědečtí konzultanti se dávají do jiného koše než jiní profesionálové. Já pracuji ve vědě 40, 40 eh, let, pardon, byl jsem konzultantem, eh, pracoval jsem ve 150 různých společnostech a podnicích na celém světě. A já sedím v trojuhelníku mezi akademiky, regulátory a průmyslovými vědci. Mám reputaci, kterou si musím a chci zachovat a mám taky respekt kolegů, který si zachovávám. V tom e-mailu, který jste tady citoval, tak tady si myslím, že jsem byl prostě naivní a rozhodně to nevedlo k jakémukoliv rozhodnutí v politice, protože všechny dokumenty, do kterých jsem byl zapojen od roku 2013 a také revize 2015, tam nedošlo k žádnému ghostwriting, čili že by se někdo že bych já něco vypracoval, podepsal se po to někdo jiný. My jsme udělali revizi údajů a dodali jsme naše vědecké stanovisko. Pak Dobře, když to Montano hledali, dobře pro ně, ale rozhodně naším záměrem nebylo dělat něco ovlivněného nebo ovlivnitelného v našem, v našem hodnocení. Děkuji. A poslední otázku, pan Tarvala. Monsieur Kirkland, merci d'avoir accepté... Pane Kirklande, děkuji za to, že jste přijal naše pozvání. Když Monsanto odmítlo přestoupit před tento parlament a reagovat na obavy půl miliardy občanů, které zastupujeme. V roce 2012 jste eh, spolu podepsal studii o glyfosátu, který tedy je bezpečný podle vás, ale dostal jste 18 tisíc eur za toto od Monsanta abyste mohl tedy zveřejnit tuto studii o jeho vlastním produktu, takže v čem jste tedy nezávislí? Ten eh, výsledek eh, tedy je podle mě jednoznačně zaujatý máte roční smlouvu s Monsantem. Nevíme tedy, jaká její výše. Monsanto to neodtajnilo, ale dokážeme si představit, co to asi bude. Pak je to tedy z vaší strany, řekněme, eh, střed, trvalý střed zájmu. A je to přijatelné, když hovoříme o zdraví milionu občanů a jejich dětí. Pane profesore Kirklande? Profesor Kirkland. Děkuji. Ze všeho nejdříve musím jasně říci, já jsem nevedl studii v roce 2012. Larikaj a já jsme byli požádáni, abychom zrevidovali všechny dostupné údaje, které byly k dispozici eh, veřejně Eh, v časopisech a ve studiích, které byly vedeny na objednávku. Takže to byla revize, přeskum, ne vlastní studie. A jak jsem popsal ve své prezentaci, eh, Zaujali jsme přístup založený na důkazech a dospěli jsme k závěrům. Pokud tyto závěry byly takové, jaké chtělo Monsanto slyšet, tak eh, bych předpokládal, že byly potěšeni tím, že nás požádali u toto revizi. Ale kdyby ty naše závěry byly takové, s nimiž by Monsanto nesouhlasilo, prostě bychom řekli Monsantu, že si myslíme, že glyfozát je potenciálním genotoxickým rizikem, ale o tom data nesvědčila. Můžete mě obvinovat z toho, že jsem neetický, ale můžete stejně tak eh, svého architekta nebo účetního obvinit z toho, že je neetický, protože jim platíte za jejich odbornou radu. A to já dělám pro všechny ostatní podniky, organizace, které mě žádají o odborný posudek. Pokud je toto neetické, tak si myslím, že je zde spousta lidí, kteří si na světě vydělávají na živobytí neetickým, podle vás neetickým způsobem. Děkuji, pane profesore. Tím jsme uzavřeli ten druhý panel. A můžeme přistoupit ke třetímu panelu, poslednímu. Transparentnost a využívání vědeckých studií v hodnocení rizika glyfozátu v Evropské unii. A budeme diskutovat také o dopadech Monsanto Papers pro nás. Představíme naše dva experty, Martin Pižon výzkumník a vedoucí kampaně v Evropském středisku pro sledování podniků, to je nevládní organizace, je také členem občanského výboru Stop Glyphosate, zastavte glyfozát, a také doktor Tim Baumer, to je předseda výboru pro posuzování rizik Evropské agentury pro chemikálie. To je tedy ten výbor, který dospěl k závěru, že na základě dostupných informací eh, není důvod klasifikovat glyfozát jako karcinogen. Nejdříve tedy má slovo pan Pižon, 15 minut. Thank you, Chair. Thanks a lot. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji výboru NVA Gry za příležitost představit vám naší práci. Já jsem Martin Pižon, jsem francouz a eh, v posledních osmi letech a tady to teď nefunguje. jako organizace eh, snaží, se snažíme zjistit vliv lobby na politické rozhodování v Evropě na různých tématech. Já jsem pracoval v oblasti zemědělství a zejména proto, že to tak významné pro průmysl eh, také na nezávislosti EFSI a transparentnosti její politiky. A proto je tala, celá tato diskuse pro nás tak nesmírně zajímavá. To, co vidíme, že celá řada toho, co jsme slyšeli dnes ráno, nejsou žádné novinky. My potřebujeme EFSU, potřebujeme agentury bdící na bezpečnost veřejnou, ale máme tady také regulační procesy, které jsou na základě práva a, základ, a práva jsou někdy, někdy ne, eh, založeny na, poli, na společnostech a vlivu podniků. Také jsem podporovatel iniciativy pro zrušení používání glyfozátu v Evropě. Eh, Monsanto byla velmi zajímavá společnost, abychom viděli, jak docházelo k uniku dokumentů v ní. Eh, věda je založena na přístupu, který by měl být vřícný k veřejnosti. V dokumentech oni říkají, my chceme mít podpůrné politiky, regulace a zákony, které jsou založeny na zvuku vědy a co je také zajímavé, je, že věda v Monsanto schápání, a to je nad rámec ještě Montanta, se používá jako způsob udržování demokracie. My jsme pozorovali eh, politizaci evropských procedur v případě glyfozátu a eh, měli bychom být skutečně přísně vědečtí. Toto je zajímavý dokument týkající se eh, agribiznisu, kde se hovoří o komitologickém procesu. Rozhodně nepublikujte pozice členských států A toto je citát z Montano papíru a myslím si, že to je skutečně velice příhodné. Co znamená Sound Science? Generovaná data, která byla pro nás vždycky významná pro naše projekty, čili pro náš zajímané tolik pro akademii nebo akademické výsledky. Toto je velice zajímavý obrázek. Plastik sloby tady v Bruselu v procesu disruptorů plastu. Je tady vědecká průkaznost prokazující tyto rušivé vlastnosti v plastu, endokrinních disruptorů, ale eh, jaké jsou dobré alternativy. Říká se, že tento proces je velmi komplikovaný a může to také ukazovat na různé výsledky. Eh, věda pro politický dopad je velmi populární záležitostí a Monsanto není jediným podnikem, který to dělá. Toto už jste viděli. Tak podívejme se na glyfozát. To je skutečně zajímavá reklama. Eh, vidíte, že někdo tady chce vyplít svou farmu. Lobbying je vlastně vztah. A co, všechno, co jsme slyšeli o manipulacích ze strany Monsanta eh, směrem k vědě, by bylo špatné, by nebylo možné, kdybychom měli skutečně robustní systém hodnocení pesticidů v Evropské unii, ale bohužel takový tady neexistuje. Jsou tady dobré prvky v tom, které by měly být zachovány, ale stále ještě eh, by to mělo být doplněno. Musíme si, tedy já si musím uvědomit, že 15 minut je strašně málo, takže začneme jenom s tím důležitým. EPSA nemá dostatek finančních a legálních prostředků, aby plnila svou misi. E, nemají takřka žádný rozpočet, aby platili externí experty. Nedávno výzkum ukazoval, že máme stále vysokou míru externích expertů, kteří jsou ve střetu zájmu, což souvisí s rozpočtovými záležitostmi, ale souvisí to také eh, s provozování politiky milion a půl eh, miliardou a půl dáváme eh, vědě, která pracuje s průmyslem a toto by mohlo být změněno. Tak tady k tomu jsem nechtěl nic říci. Jak jsme slyšeli, tento systém, promiňte, omlouvá se řečník, nepracuje příliš dobře, nefunguje. A e, toto pan profesor Potěj řekl, jedním ze příčin, které máme, jsou data, která se použijí a která velice často jsou produkována průmyslem a e, agentury se na ně musí spoléhat a proto tady dochází e, k tomu kopírování jejich stanovisek, jak už jsme slyšeli. E, toto je, jak BFR popisuje, jak nakládá s průmyslovými aplikacemi a říká, že nebyli schopni detailně studovat celé studie a protože místo, aby prostudovali všechno, tak prostě převzali pouze tu složku, kterou vypracoval průmysl a skopírovali ji. A to z toho bylo uděláno potom hodnocení, oficiální hodnocení Evropské unie. E, teď musím nesouhlasit, teď s vámi nemohu souhlasit, ne, že by něco proběhlo nedostatečně, ale neproběhlo to vůbec, to, co mě, se mělo udělat. Eh, byly tady pouze popisy studií, ale za prvé, mohl bych mít tedy další obrázek? Toto jsou příklady, bohužel si asi nemůžete tak rychle pročíst, to jsou obecné závěry jednotlivých kapitol a ne individuální studijní hodnocení. Ale to není dobré, protože ty kapitoly se každá jednotně zaobír, jednotlivě zaobírala eh, specifickými zkoumáními. A tady není ani jedno jediné slůvko poukazující na rozdíl mezi hodnocením ze strany průmyslu týkající se genotoxicity, karciogenity a epidemiologie e, glyfosátu. E, to, co EFSA produkovala na základě toho, co e, vypracovala BFR a BFR jako veřejná agentura tady dnes není a to je skutečně skandál Reakce na eh, toto kopírování dokumentů ze strany Evropské komise není skandálem, protože všechno se dělá eh, postupně, ale není to vše, co se dělo, když BFR popisovalo svou metodologii. Některé individuální hodnocení ve studiích neměli naštěstí žádný, žádné znaky ovlivnění. Vrátíme se k tomu prvnímu. První velký problém máme, že evropské agentury nemají dostatek zdrojů, mají velice přísný legislativní rámec a e, e, přístup ke studiím vypracovaným průmyslem e, se potom se k ním snaží dostat. Hm. Jsou tady politické okolnosti týkající se zveřejňování těchto dat. A opravdu musí to být odvážní, protože jsou to obrovské politické tlaky a lobbying ze strany průmyslu, spousta dopisů, jako například tento. Nicméně nakonec opublikovali co nejvíce, toto je ze září 2016 a tedy zveřejnili to, co zveřejnit mohli, takže to je třeba ocenit. Nicméně oni také nemohou porušit zákon a zveřejnění celé té složky, to by znamenalo, že by se s nimi Monsanto asi soudilo a proto eh, vlastně zásadní věci z té složky zveřejněny nebyly. Takže ta data, které jsme obdrželi, byly ve formátu Eh, obrázků uložených v PDF, bylo těžké s tím pracovat, my nejsme toxikologové, eh, jsme schopni jenom nějaké základní informace, ale my jsme tedy eh, dali odborníkům, příslušným kompetentním vědcům a tam Portě byl jeden z nich a ten tata data také použil pro tu svoji automatizovanou analýzu. Takže díky datům, které zveřejnila EFSA, byla možné eh, zde udělat takovouto eh, seriózní eh, recenzi a revizi. Takže znamenalo to čas, energii, obrovské nároky na zdroje a to by to ale běžně fungovat nemělo. By neměl být standardní postup. Jak už zde zaznělo, to... pana doktora Portiera, tak ten peer review tam vlastně chyběla celá řada těch původních výsledků, to znamená, že BFR a další agentury se podívaly na tu žádost, ale ne na to, zda předtím už existovala nějaká data a JARK a další je potom za to kritizovali. A vlastně to tam psalo i BFR, protože tam toho bylo tolik, že prostě nemohli, ne, nenapsali vlastní zprávu, prostě jenom vzali ty souhrny eh, těch zpráv, které jim poskytla hospodářská sféra. A to, o čem se tady moc nemluví a vědí, ví se o tom při hodnocení pesticidů v EU, jak už zaznělo, pouze ta aktivní látka, zde je to glyfozát, se hodnotí. Ale glyfozát se nepoužívá jenom samostatně potom v těch reálních eh, produktech, protože farmáři používají Roundup nebo jiné e, přípravky, které obsahují ten glyfozát v rámci herbicidu. Další problém spočívá v tom, že spousta nezávislé eh, literatury řeší podmínky v tom reálném světě, ale to potom Eh, průmysl ignoruje, protože říká, no to se přece netýká glyfozátu. A takto je to vlastně nastaveno prostě v těch pravidlech, kterými se řídí EFSA a další. Tady máme interní e-mail od Monsanta, kde to je dosti explicitně řečeno. Nemůžete říci, že Roundup není karcinogenní, protože jsme neudělali nezbytné testování přípravku a testování přívlevků se vůbec ne, neblíží hodnotám e, v oblasti té aktivní složky. Takže hovoříme zde o akutní toxicité, dráždění, pokožky, očí a další, ale nehovoří se zde o e, rakovině nebo o dalších onemocněních. Otázka nezávislosti. Externí odborníci nejsou zapojeni do toho takzvaného peer review EFSA, ale národníci odborníci jsou. Ale problém je v tom, že ti národní odborníci činou jsou anonymní, nechtějí, aby byla zveřejněna jejich identita, že chápu, protože to je citlivá problematika. Ale někteří z nich tady reprezentují třeba pozici vlády. A tam je zde tedy málo pojistek i proti určitému politickému ovlivňování celého procesu. Potom zde byl případ Jess Rowlands, je to velice komplikovaná záležitosti, je to odbo- eh, americký odborník v EPA, eh, e který tady eh, kde vyplnilo v těch Monsanto Papers, že tam byl nějak ovlivňován ze strany Monsanto a vždy byl ochoten spolupracovat. Takže zdá se, že tam všichni tady tím takto souhlasili s tím postupem. A pan Roland se zapojil do telekonference v rámci peer review EFSA a poskytl informace, které vlastně eh, upevnili názor EFSA ignorovat jednu z důležitých studií. Takže my jsme chtěli, aby nám EFSA eh, doložila, že opravdu ještě překontrolovala to sdělení tohoto člověka, ale neobdrželi jsme nic. A další z těchto věcí, o kterých se ví, ale nemluví, eh, vyšlo to v časopise Science asi před dvěma týdny. A to je, že se nikde neanalizovaly ty podmínky toho reálního reálného používání herbicidů. Takže zde například vidíme, jak se v reálním světě používá eh, Roundup. Toto je takzvaná zelená poušť v Argentině, je to kilometry monokultury, je to opravdu ten nejničivější způsob zemědělství, který naprosto likviduje půdu. Eh, a v analýze EU to nikde není, protože to není nic, čím oni by se měli zabývat. Takže toto se prostě nehodnotí, když likvidujete celou krajinu. Samozřejmě v, anali- v eh, nařízení o pesticidech EU jsou i různé pozitivní záležitosti, toto jsou to takzvaná cut-off criteria, a proto ten výsledek té studie Jark byl tak nebezpečný pro Monsanto a další výrobce, Eh, glyfozátu, protože dvě A jarky a asi jedna B v systému EU a podle nařízení EU to tedy znamená, že by se to muselo i hned zakázat. A dostávám se k závěru. Znáte požadavky iniciativy Stop glyfozát, to bylo tady. A potom mám na závěr eh, politickou otázku. A co farmáři? Protože je tu nemožné dilema. Buď eh, si ponechají Roundup a podobné a je zde riziko e, rakoviny, anebo se jich zbaví a pak nebudou konkurence schopni. Takže volí mezi dvěma zly a z toho Nemůžeme sami najít cestu eh, ven a proto máme tu iniciativu evropských občanů a chceme tedy také, aby zákaz glyfozátu byl doprovázen různými podpůrnými opatřeními pro zemědělce. A děkuji vám za pozornost, omlouvám se, že jsem byl příliš dlouhý. Děkuji. A nyní dostane příležitost další řečník a to je Tim Bomer. Prosím na 15 minut. Thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že zde mohu dnes zastupovat agenturu pro chemikálie. Prosím o ovladač. Název je transparentnost a použití vědeckých studií při řešení nebo při, při hodnocení rizik glyfozátu. Já budu hlavně hovořit o roli ECHA v celém tomto procesu. ECHA má čtyři procesy registraci LEACH, REACH, to je registrace, hodnocení, povolení, potom CLP, to je klasifikace označování balení, BPR, biocidy a potom PIC, to je Rotterdamská úmluva. Zdá se, že nefunguje francouzské tlumočení. You wish me to proceed? Yeah. Thank you. My máme transparentní přístup, než přijdu ke glyfozátu, tak eh, o něm pohovořím obecně. Snažíme se vysvětlit všechny aktivity a procesy veřejnosti, snažíme se otevřeně přijímat eh, rozhodnutí, máme registr regulačních záměrů, které obsahuje informace o tom, co se bude dít, požádá, pořádáme veřejné konzultace, po kterých následuje odpověď veřejnosti na komentovaný dokument. Máme také pozorovatele z akreditovaných organizací, které se účastní zasedání výboru. Máme veřejné zápisy a zveřejňujeme také stanoviska a rozhodnutí vždycky včas, aby všichni byli informováni. Politika ECHA pokrývá všechny experty a personál a řeší zájmy, potenciální zájmy i před, i po, i po tedy průběhu a po práci v ECHA. Můj výbor, kterému předsedám už posledních pět let, se skládá z nezávislých expertů jmenovaných eh, zeměmi EU nebo Evropského hospodářského prostoru a také jsou jmenovány řídici radou ECHA. Jedná se většinou e, o vědce z kompetentních orgánů, z členských států, kteří jsou jmenováni jako osobnosti a nejsou vázány instrukcemi z členských států. Máme 53 členů z 26 členských států a dva tedy z Evropského hospodářského prostoru vždycky tedy předsedá zaměstnanec ECHA. Kritéria pro členství jsou vždy přísně hodnocena po jmenování členové našeho výboru nemohou být zaměstnáni žádným soukromým podnikem, nemohou mít žádné vztahy s dalším jiným subjektem nebo žádný přímý zájem na práci ECHA. Členské státy s nimi nemohou vést briefingy, ale mohou je podporovat v jejich práci. Věnují tedy 50 svého času eh, práci v ECHA. My Pravidelně tedy na svých eh, schůzích eh, máme zástupce EEB, ETUI, EUCHMS, e ECPA a tak dále. Vzhledem eh, k objemu práce, kterou máme, tak se teď podíváme tedy na klasifikaci a označování glyfozátu. Německo předložilo toto dosie procesu CLP. Měli jsme šestitýdenní veřejnou konzultaci Připravili jsme dokument eh, odpověď tedy na komentáře, jako vždycky. Členské státy také poskytují své komentáře a ty procházejí tím procesem jako součást tedy důkazu a dokladu. Na našem prvním zasedání jsme přizvali specifické organizace, aby prezentovali výsledky své práce. Snažili jsme se pozvat lidi, kteří opravdu o to mají zájem, takže byl tam IARC, FAO, VHO, JMPR, e HEAL, Glyphosate Task Force, EFSA a Německo jako předkladatel celého materiálu, celého dosie. Diskutovali jsme s těmito organizacemi už předběžně, abychom získali jejich názory. Na 12-hodinové debatě byli tedy přístup, e, přítomni zúčastněné strany, zainteresované strany, aby mohly vystoupit. Němečtí členové našeho výboru vyhlásili, že jsou ve střetu zájmu a neúčastnili se debaty. Připravili jsme také webovou stránku, která byla specificky věnována tomuto tématu. Tam byly také rozhovory se zainteresovanými stranami, veřejná korespondence a tak dále. Rád bych se teď zamyslel nad evropskými zákony. Myslím, že doktor Tarazona dělal něco podobného, ale stojí za to to zopakovat. Evropská nařízení dávají průmyslu zodpovědnost eh, za to, aby dokázali, že jejich chemikálie jsou bezpečné. Je nutno tedy provést bezpečnostní studie, včetně studií na zvířatech. Zákon v EU také chrání práva vlastnictví majitele studie. My jako agentury to všem můžeme obejít. Požadujeme také opravdu shrnutí studií, které budou eh, velmi tedy obsažné a které budou poskytovány, poskytovány pro regulační účely. Zodpovědnost těchto studií je klíčová, je klíčová při jejich hodnocení. Musíme mít pocit, že tyto studie jsou zodpo, eh, tedy spolehlivé a že se na ně můžeme spolehnout při hodnocení. Obvykle používáme guidelines OECD, protesty, někdy také pokyny ISO. Dobrá laboratorní praxe. To je důležitá věc, kterou vyvinula OECD. Je to kvalitativní systém, který je teď povinný pro práci v této oblasti. Pokrýváme takové kritické aspekty, jako je kontrola studijních dat, a také reporting eh, o studii. Máme také archivní, archivované studie, které jsou eh, přístupné k inspekci. A to si myslím, že je věc, eh, které musíme věnovat větší pozornost, abychom podpořili spolehlivost našich studií. Máme zde národní inspektoráty, které provádějí inspekci archivovaných studií. Nevím, nakolik probíhá koordinace mezi nimi. Dostupné studie o karcinogenetických, karcinogenních účincích glyfosátu Německo identifikovalo 18 různých studií o karcinogenních účincích, nakonec se 12 předložilo pro hodnocení našemu výboru. Všechny ostatní informace zde byly přítomny. Sedm bylo tedy provedeno na krysách, pět na myších. Těch šest dalších studií, které eh, zmínil předkladatel dosie, byly buď plny závažných chyb, nebyly v souladu tedy eh, s guidelines OECD. Byla tam třeba špatná kombinace a špatný reporting, eh, takže těmi jsme se do detailů nezabývali. Mezi nimi byly také ty dvě negativní studie, ale tam byly použity příliš nízké dávky. Uh, Komise spolupracovala se sedmi různými společnostmi a testy byly prováděny ve více než deseti laboratořích v USA, Evropě, Japonsku a Indii. Ty šedé nahoře byly použity, vidíte, těch eh, sedm na eh, krysách a potom ty ostatní měli problémy, takže jsme je nemohli zahrnout eh, do našeho výzkumu. Tady máte těch pět, které byly tedy na myších provedeny, potom ty další dvě, ty byly ty negativní, které jsem zmínil. Klasifikace a označování má poměrně silný prvek, kterému musíte porozumět, abyste si uvědomili, jak se tím zabývá náš výbor. Když máme četné studie a není tam žádná nějaká klíčová studie, která je vědecky nejlepší, tak všechna dostupná informace je řešena společně díváme se na kvalitu a konzistentnost údajů, dává se tomu náležitá váha, díváme se na pozitivní i negativní výsledky společně. Díváme se eh, zvlášť na roli epidemiologických dat, eh, protože to může vést k jiné klasifikaci. Naše závěry o glyfozátu byly následující. Studie jako celek jsou dostatečně spolehlivé a relevantní, aby nám umožnili toto hodnocení. U a, kryse nebylo dokázáno, že by docházelo ke vzniku tumoru, ke vzniku nádoru kvůli glyfozátu. Pokud jde o zjištění individuálních studií na myších, tak ty nebyly dostatečně silné, aby to vedlo ke klasifikaci. Potom epidemiologické studie, ty byly nedostatečné, takže jsme dospěli ke konsensu, že zde nebude žádná klasifikace požadována kvůli karcinogenním účinkům. Měli jsme přístup k těm původním studiím o karcinogenních účincích Zaměřili jsme se na tento materiál a v tomto případě revize ze strany ostatních eh, orgánů, ostatních eh, laboratoří a tak dále mají automaticky tedy nižší ranking eh, v našem hodnocení. Doufám, že jsme vytvořili poměrně vysoký stupeň transparentnosti v celém tomto procesu. 36 členů našeho výboru bylo přítomno z celé Evropské unie a dohodli jsme se v konsensu na žádné klasifikace, na tom, že klasifikace nebude. ECHA a náš výbor neměl žádný zvláštní zájem na výsledku. Je to jeden z více než 250 případů pro označování a klasifikaci, které jsme řešili. Já už mám více než 40 letou zkušenost, mám 30 letou zkušenost při klasifikaci chemikálií. Já si myslím, že je důležité to, co se tady uvádí v závěru. Pokud se objeví nové údaje, jakýkoliv členský stát nebo komise mohou pověřit náš výbor novým hodnocením a to platí pro všechny látky. Děkuji vám za pozornost. Na konci prezentace jsou ještě další slajdy, kde se do detailu uvádí některé informace o našem zkoumání, ale do toho teď nebudeme zacházet. Děkuji. Now, uh... Děkuji mnohokrát. A teď naši um, poslanci, prosím, máte minutu na otázku, jednu otázku a prosím upřesněte, na koho, komu ji pokládáte. Pan Košča? Pardon, nejdřív paní McGuinness. Um, and thank you to those... Děkuji, děkuji eh, vám. Moje otázka se týká obou kolegů. Já, mě velice zajímalo, vaše sledování. A co vlastně, a mě zajímá, co děláme pro zemědělce. E, otázka je, e, zda e, v první prezentaci jsme slyšeli, že dochází k poškození jejich zdraví a ve druhé přednášce jsme slyšeli, že to není karcinogenní. A ti, co rozhodují politicky, se snaží tedy rozhodnout. Otázka tedy je, E, ty zemědělci, kteří se na ně obracejí, říkají, že to je otázka, jakým způsobem používat glyfosáty tak, aby neškodili. E, e, jak to vypadá tedy v případě hodnocení? Mezi těmito oběma stranami, těmito dvěma názory, jak já, jako eh, ten, kdo rozhoduje v politice, mohu učinit správnou volbu, protože to je to, co bych ráda udělala v zájmu spotřebitelů. Děkuji vám. Děkuji, pan Bouma. Bouna, děkuji vám za vaši otázku. Pokusím se odpovědět co nejlépe. Co dělat se zemědělci, kromě klasifikace eh, Zda tedy jsou ty substance karcinogenní nebo ne. Eh, hodnocení rizik ze strany EFSI eh, se drží pravidel, jakým způsobem posuzovat produkty, aby byly bezpečné pro používání v zemědělství. A myslím si, že rady, e, doporučení EKFC by měly poskytnout dodatečnou důvěru v tom, že používání těchto produktů e, nebude mít škodlivé účinky. Pan já jsem ve srovnatelné situaci jako vy, paní Guinness, protože nejsem toxikolog, tím pádem musím věřit úřadům a musím se snažit eh, pochopit eh, procesy, jimiž se řídí. Pokud jde o stav vědy, jak jsme slyšeli v naší dnešní diskuzi, tak já z toho vyvozuji, že IARC e se řídil postupem, kdy nezávislí odborníci, mezinárodní odborníci na rakovinu vydali svá prohlášení, zatímco evropské orgány a ostatní vycházely z nějakých studií, kde nemáme přesně uvedeno, kdo je autorem. Já nejsem toxikolog, jak jsem říkal, a pokud jde o EFSA, tam je to horší, ECHA je v tomto směru lepší, s tím také souhlasím. A z toho také si vytvářím svůj názor, protože to je to nejlepší, co já mohu nabídnout, pokud jde tedy o karcinogenní účinky glyfozátu. To je jenom jedna minuta teďka? Ano, protože jste se museli podělit. Byli jste dva, na odpověď. Já opravdu doporučuji jednu otázku pro jednoho experta, protože jinak bude příliš málo času. Paní Dali. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci zeptat na něco, co tady zaznělo i předtím. Já chápu, že hodnocení expertů eh, jsou, tak vedou k rozhodnutí, ale eh, vidíme tady, že ty výsledky jsou prostě velice nejasné a vzbuzující pochyby. My jsme o tom jednali v jednotlivých výborech. Podívejme se na glyfozátech klíčový klíčové osobnosti, které byly zapojeny do evaluace, eh, také brali ohled na překrývající se různé regulační orgány. Já si myslím, že, velice, že tady chybí naprosto nezávislost rozhodnutí. A já se chci zeptat na oba pány. Já chápu omezení, která tady jsou z vyplývají z legislavity, ale EKA eh, e eh, také jak může EKA zajistit eh, nezávislost a spolehlivost revizních studií, které provádí? A EKA by měla také ovlivňovat legislativu, jak tady zaznělo. A to je tedy něco, co nezaručuje tu nezávislost. I'll deal with the Já co se týče toho překrývání činnosti jednotlivých výborů, já se domnívám, že tady není žádné překrývání se mezi mým výborem a jiným výborem EKA a pracovními skupinami či panely EFSI. O tom já tedy rozhodně nic nevím, pakliže tady něco takového je, tak to rozhodně není zásadní. My se snažíme pracovat nezávisle a poskytovat vědecké rady a konzultace na otázku, jakým způsobem eh, si můžeme zajistit, že tady eh, skutečně je zajištěna eh, zajištěn, že nebude existovat střed zájmu. My dáváme skutečně, veli, my bdíme velice nad tím, koho si pozveme a jaký vliv ho mají. Kompetentní instituce Eh, se snaží vnést určitou rovnováhu do eh, tohoto systému. Eh, průmysl má také zapovinnost poskytovat vědecké studie a my máme přístup k průmyslu, to je jasné, ale my velice pečlivě kontrolujeme jejich přístup a nedovolujeme jim žádný přístup během našich diskusí protože to není rozhodně úlohou eh, pozorovatelů. Děkuji. Děkuji. Já se chci zeptat Martina Pižna, jak ve vaší prezentaci, eh, tak také v tom, co jsem si přečetla na webových stránkách, jsem si všimla, že vy spochybňujete integritu EFSI že spochybňujete eh, na eh, fondy jiných organizací, eh, například v oblasti pesticidů, organizaci různých agentur. A z toho se vyvozuje, že glufosát není karcinogenní, ale místo toho se tady odvoláváte na studii IRS, e ale Přitom víme, že tady docházelo k tomu, že někteří vědci byli zapojeni do politického rozhodovacího procesu. E, dodatečná, teď bych znovu chtěla říct, že co se týče příslušného nařízení e, z roku 2012, e, článek 13, je třeba kontrolovat tyto výstupy předtím, než budou publikovány. Jakým způsobem můžete simultánně tedy e, můžete konstatovat, že se tady lhalo, že EFSA lhala vaší publikaci v roce 2017, když vy, vy sami e, dáváte kritické studie týkající se krit, karcinogenních. Čili proč bychom vás měli poslouchat? Takže teď se můžete poslouchat dvě minuty. Já děkuji paní Garling za vaši otázku. A dovolte, abych vám odpovědět. Pokud jde o ta tvrzení týkající se toho, že členy pracovní skupiny IARC by zadržovaly informace, to je zavádějící, není to pravda a bylo dokázáno, že to prostě tak nebylo. Pokud jde o to, co jste říkala, nebo počkejte. Vy jste říkala, o té otázce, kterou jsme položili. Zda F. lhala, Vy jste hovořila vůbec o spoustě věcí, tak já zodpovím dva body z těch, které jste zmínila. Jeden se týká té otázky, ohledně toho, co už jsem říkala v particip, tedy eh, my jsme se zúčastnili tiskové konference EFSA, tam jsme dostali informace ohledně důležité studie, která byla z roku 2001, která by neměla být eh, zohledněna, protože ty krysy byly obětí nějakého konkrétního tumoru. Echa sama řekla, že v těch eh, důkazech nic nesvědčí o tom, že tomu tak bylo, takže my jsme žádali EFSU, aby dokázala, že podle toho, co říkají, zda skutečně tedy ověří ty informace. A výsledkem k této žádosti o přístupu k dokumentům nebylo nic. Když tedy říkáte, že něco uděláte a zjistíte, že nemáte vůbec jak dokázat, že jste to udělali, já neobvinuji, ale nejsem opravdu dalek toho, abych položil otázku, proč tvrdí, že něco udělali, když to neudělali. Thank you. Uh, Madame Rees. Pani Rees? Děkuji, paní předsedkyně. Máme už eh, tři hodiny a deset minut slyšení a já mám pořád pocit, že je to jako dialog mezi hluchými. Já nevím teď víc o těch věcech než před třemi hodinami. Já nejsem vědec, já jsem politik a teď my politici máme rozhodnout v něčem, kde věda za 30 let nedokázala rozhodnout. A teď čekáme, že 23. by vědecký výbor měl hlasovat eh, pravděpodobně o dalším desetiletém prodloužení autorizace pro glyfozát eh, v této mlze, takže já opravdu tomu nerozumím. Otázka je, jak to vyřešíme? Byly tady zmíněny různé věci. Pan Portě na začátku říkal, že jeden z, velkým problé- z velkých problémů jsou ty odložené studie. Jedna z těch studií byla studie Kumar z roku 2001. EFSA uznala tedy ty práce, které dokazovaly objevení lymfomu u celé řady myší, ale tu studii vlastně odložila. Takže já tomu prostě nerozumím, jaký mechanismus se tady používá. Chtěla bych vědět, jestli opravdu hovoříme o tom tež. Děkuji, pan Baumer. Mr. Baumer. I'll, I'll attempt to answer that. Ano, já pokusím zareagovat. Já si myslím, že naopak, že zde věda byla velice hm, systematická, konkluzivní, dala jasné odpovědi na otázku, jestli glyfosát je karcinogenní a jestli je bezpečné ho použít. Řeklo se, ano, je bezpečný. Prosím, kolego, abyste mě tady nepřerušoval. A já jsem ve své prezentaci ukázal i pan doktor Terazona, že máme pravidla pro evaluaci, přípravu podkladů a jak dospíváme k našim závěrům. A tato pravidla byla dodržena eh, dvěma agenturama, různými orgány dospěly k jasnému závěru a nejsou žádné doklady o tom, že by tyto procesy jako takové snižovaly důvěru, anebo že by byly nějak obcházeny pokud vím, tak eh, byla pravidla náležitě dodržena. Než jsme publikovali eh, stanovisko ECHA ke glyfosátu, tak jsme eh, popsali více stránek týkající se odpovědí na otázky této zprávy, která sama o sobě už je dost dlouhá. Musíme prostě přijmout to, že toto je ten postup, jak v Evropě věci děláme a to jsou ty odpovědi, které dnes poskytujeme. Paní Senra Rodriguez, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Během celého dopoledne jsme dnes viděli kapacitu, moc a peníze, kterou mají velké společnosti, aby ovlivňovali rozhodnutí, anebo alespoň, aby vytvářely pochybnosti o, vědecké, o solidních vědeckých důkazech a místo toho se prostě vystavuje obyvatelstvo riziku týkající se zdraví. Já se chci zeptat pana Martina Pižona. Já bych ráda, abyste nám řekl, zda máte nějaké údaje o vztahu mezi průmyslu agrotoxických a mezi farmaceutickým průmyslem a také jakou roli, když se dospěje k tomuto bodu, by měla hrát příčinnost obezře- eh, zásada obezřetnosti před rozhodováním. Děkuji. So if I understand your question correctly, Chápali správně vaši otázku, jde o vztahy agrochemického průmyslu a farmaceutického průmyslu. Je to tak? No několik vztahů tam existuje. A například no, je tady jedna firma, která působí v obou oblastech. Já se pokusím ehm, odpovědět, řekněme, obráceným způsobem. Jedna z eh, věcí, jak se politicky dostat ven z této diskuze, je rozšířit ten diskurs. Já bych zde odkázal na svoji předchozí práci, kdy jsem se věnoval vodě a water managementu Paříž, eh, Mnichov a další města vlastně dotují farmáře. A vlastně už tak dělají dlouhou dobu, ještě před dobami, kdy nebylo biozemědělství, že prostě Eh, neznečišťují prostředí, protože je jednodušší jim zaplatit, aby neznečišťovali, než potom eh, vlastně platit za to čištění té vody. Takže prostě prevence je efektivnější než léčba, ale samozřejmě pokud na tom chcete vydělávat, tak na tom vyděláte méně, to je jasné. Děkuji a nyní pan Faria. Děkuji. Škoda, že zde nemáme zástupce Monsanto, ale také to o něčem svědčí. Bylo by dobré, kdyby zde byl přímo nějaký zástupce Monsanta. Protože jim musíme také umožnit, aby se bránili. Ehm, já bych chtěl na adresu pána Bomera. Vzhledem k tomu, co jsme slyšeli o Eh, dopadech glyfozátu na lidské zdraví. Hmm, doufáme, že se to bude, bude vyšetřovat nezávisle a pan Pigeon zde jasně prezentoval situace, jaká chcete činit opatření v oblasti analýzy rizik, aby vám veřejnost opět důvěřovala. Děkuji. Tak pan Bomer. Děkuji. Já bych se asi měla vrátit k své předchozí odpovědi. Stanoviska obou agentur EFSA i ECHA jsou relativně nedávná, hovoří dosti jasně a nyní je míč na straně hřiště Evropské komise. Nemám víc, co bych k tomu dodal, pokud můj výbor nedostane další mandát, abychom dělali něco, do, dělali něco dalšího. My sami nemůžeme udělovat mandáty a zasahovat do politiky. Takže dokud někdo nerozhodne, co máme dělat, tak my jsme svoji práci zatím odvedli. Možná, že pan Tarazo na to chce ještě nějak doplnit. Pokud chcete něco doplnit, pane Tarazono, na jednu minutu. Děkuji. Z pohledu EFSA se ta situace jeví stejně. Máme zde nařízení, které umožňuje komisi, aby nám dala mandát, abychom analyzovali jakoukoliv schválenou aktivní substanci, včetně glyfozátu. A jak už jsem zmínil, my stále ještě pracujeme na tématu glyfozát, protože pro eh, eh, spotřebitele zde máme také tak ekologickou analýzu maximálních limitů eh, reziduí, týká se každé jednotlivé plodiny a tuto analýza eh, probíhá a budeme publikovat její výsledky do konce eh, roku. Takže já si myslím, že zpráva, že práce byla odvedena a v případě glyfozátu MRL ještě pokračuje. Děkuji a nyní má slovo pan Hojsling. Takže nejprve považuji za skandál, že BFR se tady měše do diskuse, ale otázka, se, moje otázka na echu. Eh, domníváte se, že jste na dejné výši oči jako průmysl? Eh, nemáte také možnost sami eh, vydávat v zakázce Eh, studie, eh, protože je trošku frustrující, když musíme číst jenom studie Montana. Přece je třeba udělat víc, abychom byli nezávislí. A otázka na BFR. BFE, zástupce BFR řekl, že copy a paste eh, by bylo, je snad běžné. Je to skutečně běžné, že se 30% opisuje uh, 20 let je také běžné, že u BFR 20 lidí eh, sedí nad stejnými eh, studiemi a přijdou k pozitivním výsledku, jako se to stalo v Německu, To by se možná mělo podívat, zda by se neměli prostě povolat i jiní experti. Spolehají si na studii BFR. A potom hodnocení koktejlu. Glyfosát se přeci ne, ne, ne vyrábí sám co pak tomu také zohledňujete studie z Jižní Ameriky? Uh, I think, uh... Děkuji, to je myslím na otázka na pana Bomera. Ano, také jsem si to tak myslel. První otázka, nevím, jestli jsem stihl postihnout úplně všechny. A nezávislé studie klasifikační legislativě nemáme žádnou moc eh, eh, dělat naše nezávislé studie, Vycházíme z dostupných informací. Pan Tarazona, myslím, jasně hovořil o tom, jak funguje ten systém evaluace pesticidů. V průmyslu dostaneme jejich složku, členský stát to převezme, provede tu evaluaci, poskytne další zprávu a to potom jde v různých eh, eh, složeních různých výborů, kde se to evaluuje. Takže jsou to takový tří až čtyřkrokový proces, který je, myslím, dostatečně známý, tak toto funguje v nařízení o pesticidech i CLP. My prostě naše konání je ve vašich rukou. Děkuji. Paní Silví Godin. Děkuji. Má otázka je pro pana Tima Bounera pokud jde o snahu zabezpečit eh, chemikálie v EU, aby byly prospěšné pro inovace, životní prostředí a lidské zdraví, můžete říci, zda mezi už zaregistrovanými molekulami existuje nějaká alternativa ke glyfozátu, která by byla méně riziková a méně polemická? Máte na to odpověď, doktore? Byla to otázka na vás. Ano, byla to otázka na mě, ale já se obávám, že odpověď nemám. Není to moje odbornost. Pan Pižon? Máte o tom nějakou představu? Pokud vím, tak jediný srovnatelný herbicid, pokud jde o efektivitu, tak to je amonium glyfozáta, kterou vyrá, který vyrábí Bayer, pak jsou tufody a tak další a tak dále ale všechny jsou ještě toxičtější a dražší. Proto jsme v tak eh, citlivé situaci z hlediska farmářů, zemědělců, protože pokud bude glyfozát eh, zakázán a nebudou zde žádná doprovodná opatření, tak eh, ta situace nebude, řekněme, jednodušší, protože budou muset využít alternativy, které jsou toxičtější a ještě dražší. Takže otázka je, proč nemáme stejné požadavky, pokud jde o komisi a pokud jde o národní vlády, pokud eh, tedy jde o nějaký inteligentní návrh, inteligentní reformu, kterou by mohli předložit, abychom zemědělcům pomohli odklonit se od pesticidů a začít používat nějaké jiné formy, které nebudou tak škodlivé. A další řečnicí je paní Dele. Děkuji, paní předsedkyně. Má otázka je pro pana Pižona. Vy jste ukázal na některé chyby, alespoň tak jsem to pochopila. My všichni souhlasíme s tím, že je třeba evropským občanům zaručit neutrální systém uvádění fitosanitárních produktů na trh, ale my nejsme vědci a čelíme otázkou, které, k otázkám, které jsou velmi technické, velmi odborné. Slyšeli jsme je tady v podstatě celé dopoledne. Proto musíme se opírat o naše agentury. A vy teď spochybňujete jejich eh, nezávislost, eh, jejich spolehlivost. Co si myslíte o současném systému, který spočívá na vědeckých studiích, které zadává sám průmysl. Jak bychom měli ten systém využít, jak bychom ho měli změnit, aby byl transparentnější, aby byl efektivnější, aby nebyl velmi dlouhý. Mnozí z nich, kteří se teď na tom podílejí, začali v soukromém sektoru, teď se teprve přesunuli do veřejného sektoru. Jak si představujete, že by se to dalo vyřešit? Můžu odpovědět francouzsky? Výborně, tak já to zkusím. Děkuji za tuto otázku. Já jsem se snažil částečně už odpovědět ve svém expoze tu vaši otázku. Systém hodnocení, ten současný systém hodnocení vychází uh, Eh, z údajů, které poskytuje průmysl a ty do, údaje nejsou eh, publikovatelné. Takže to je problém a to my vyžadujeme také v rámci naší občanské iniciativy. Chceme, aby pesticidy byly hodnoceny na základě zveřejňovaných údajů. To je velmi důležitý prvek, ale není to jediný prvek. Pokud jde o naši nevládní organizaci, tak my máme jisté návrhy, pokud jde o hodnocení pesticidů, Dalo by se tedy pracovat jen se zveřejněnými údaji, zároveň také chceme, aby financování, což je základní otázka těchto studií, bylo změněno. Zatím se Tyto studie realizují na objednávku, jsou extrémně drahé, tím pádem dochází ke koncentraci a je to brzda pro vstup malých a středních podniků na trh. My požadujeme reformu toho systému, aby hodnocení pesticidů bylo financováno z poplatku, který by směřoval do eh, jistého fondu, a z tohoto fondu by se potom hradily ty relevantní studie, které by byly ve své celosti zveřejňovány. A tím by se udělalo vlastně i něco, co by bylo reakcí na tu vaši druhou otázku, pokud je tedy o kariéru, protože v současné době to vypadá tak a posilují to i evropské a národní politiky privatizace, výzkumu a vnucování partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, mezi univerzitami a podniky, tak vlastně vědci by mohli budovat svou kariéru nezávisle na obchodních zájmech. Děkuji. Děkuji. Posledním řečníkem je pan Kaputo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Hodnocení echa glyfozátu připravil Německý federální institut. Týká se to pouze aktivní látky glyfozátu, ne těch eh, více než 750 eh, složení, které se používají v produktech, takže to ignoruje synergické efekty s jinými látkami. Bylo to velmi kritizováno nezávislými vědci a nevládními organizacemi. Chci se zeptat Tima Boumera, proč ECHA i EFSA mají stanoviska připravená stejným orgánem, to znamená německým federálním orgánem pro eh, hodnocení rizik. Obě dvě agentury, než se vyslovily, tak vzali v úvahu také neveřejné studie, které provedl průmysl. Ani IARC vlastně neměl k těmto studiím přístup. Nemyslíte si, že tato praxe je v rozporu s principem transparentnosti, kterým by se měly obě dvě tyto agentury řídit? Je to také v rozporu s výnosem Evropského soudního dvora. A nakonec jedna zajímavost. Jak byste popsal vztah mezi EFSou a ECHou? To znamená, co se stane, když hodnocení jedné agentury je v rozporu s hodnocením té druhé agentury? Děkuji. Pane Baumer. Já myslím, že ten první bod se týkal toho přístupu na zaměřeného na jednu látku my jsme prostě všude ve světě zaměřeni na to hodnocení účinné látky, tak to prostě zůstane, protože podívat se na ty směsi, to je velmi obtížné, velmi složité. Já myslím, že na to nemám vědeckou odpověď. Náš přístup eh, v klasifikaci a označování zakládáme na té aktivní látce. My se nedíváme na ty formule, na ty směsi, na ty se dívají potom členské státy až později. Pokud jde o veřejné a neveřejné údaje, já si nemyslím, že moje agentura má nějaký názor na zveřejňování či nezveřejní údajů. Nám je úplně jedno, jestli ty údaje jsou veřejné nebo ne. My jsme schopni pracovat eh, za současného stavu. Pokud by se to mělo zveřejnit a pokud by to pomohlo transparentnosti, tak bychom nebyli proti, to jsem si jist. Pokud jde o vztah mezi ECHA a EFSA, EFSA je starší agenturou, byla založena 5-6 let před námi. Jedna sídlí ve Skandinávii, druhá v Itálii, takže jedna eh, je chladná, druhá horká. Máme právní povinnost eh, jako komunitární orgány, abychom eh, tedy nevyjadřovali nesouhlas nebo neměli nesouhlas, eh, pokud jde o vědecké důkazy. Takže pokud je zde nesouhlas, tak to musíme nějakým způsobem vyřešit. Spolupracovat musíme při hodnocení rizik chemikálií. Pokud jde o to, aby naše výbory nebo naše expertní skupiny došly ke stejnému závěru, tak to my neděláme. Oba dva orgány jsou nezávislé agentury mají nezávislý charakter. Děkuji. Děkuji. Tím jsme uzavřeli naši dnešní debatu. Já bych řekla, že to bylo velmi zajímavé. Ukazuje to, nebo svědčí to o velkém zájmu občanů. Já vám děkuji za pozornost a uvidíme se na zasedání výboru Envy dnes odpoledne o půl třetí. Děkuji a dobrou chuť.